Well, good morning, ladies and gentlemen. We will start. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Zahájíme eh, naši schůzi. A především nám tedy eh, přečtou tlumočníci svůj statement a potom eh, tedy začneme. Dobrý den, eh, tlumočníci by vás rádi informovali, že již třetí týden probíhá pracovně právní spor o jednostranně uvolené pracovní podmínky. Nazory četným ústupkům z naší strany nejeví vedení vůli jednat řešení konfliktu a proto budeme neskončit přesně ve 12.30. Děkujeme za pozornost. Well, welcome. I'd like to welcome the members of... Děkuji já bych chtěl přivítat všechny poslance, naše hosty, naše řečníky na toto, na toto slyšení. Po informativním workshopu, který jsme uspořádali, nyní budeme pokračovat dalším slyšením, slyšením o poučení z Paradise Papers. Budeme mít dvě části. První, eh, jak se mají eh, Paradise Papers versus evropská legislativa a hm, také eh, jak to tedy bude dál. Máme zde vynikající hosty, které vám tedy představíme, jakmile nastanou jejich přednášky. Eh, tito hosté byli pozváni, aby si s námi vyměnili názory. Eh, pokud se eh, týče ICIJ a o novinářích jako takových, já bych chtěl ocenit vaše úsilí a e, jak víte, došlo k dalším odhalením v souvislosti s Panama Papers. Druhý panel e, se bude sestávat se slyšení s nadnárodními e, společnostmi, které údajně provozují agresivní plánování daní. Budou to zástupci firm McDonald's a Nike. Pozvali jsme také zástupce firmy Apple, Eh, která se omluvila z důvodu probíhajícího právního sporu eh, s Evropskou komisí. S firmou Apple se tedy tak setká eh, v červenci ve Washingtonu DC v rámci naší plánované mise do Spojených států. Apple se také zavázal, že veřejné slyšení tohoto výboru navštíví, jakmile bude vyřešen současný probíhající spor. Evropská skupina Kering nepřijala naše pozvání z toho důvodu, že jejich eh, CEO eh, nemohl se dnes zúčastnit a nebylo možné zajistit za něj náhradu. Koordinátoři politických skupin eh, poté v pondělí rozhodnou o dalších krocích zda například bude možné eh, stanovit, eh, dohodnout se na jiným, jiném termínu. Eh, dále byli pozváni Appleby a Baker McKenzie, to jsou prostředníci, ovšem odmítli naše pozvání s odvoláním na povinnost důvěrnosti, navzdory tomu, že jsme je ujišťovali, že nejsme zainteresováni na odhalování dat o konkrétních eh, klientech. Koordinátoři tedy se opět poradí o budoucím, o dalších krocích a možných opatřeních a to bude v pondělí. Jménem výboru já si myslím, že není přijatelné, aby eh, firma odmítla předstoupit před výbor eh, založený Evropským parlament. Domnívám se, že transparentnost vůči veřejnosti musí patřit k hlavním hodnotám všech firm a v této souvislosti zvláště oceňuji přítomnost zástupců firm Nike a McDonald's. Odmítnutím účasti ve slyšení eh, se výbor eh, považuje, eh, se, se domnívá, že Appleby a Baker McKenzie Eh, zřejmě něco skrývají, neboť se také odmítají vyjádřit eh, k článku v tisku. Eh, nebudou se tady účastnit našich debat a výměna názorů se prvním panelem, eh, zejména tedy výměna se eh, s novinářem, který se zabýval tématikou Paris Papers, eh, nám může poskytnout také zajímavé informace. Pokud se týče písemných otázek, tak ty byly zaslány našim řečníkům dopředu. Některé odpovědi jsme již dostali a některé teprve přijdou a my je samozřejmě všem eh, dáme k dispozici. Nyní tedy eh, řečníci prvního panelu. Pan Achim Pros, eh, který vede divizi mezinárodní spolupráce a zprávy daní o CDE, paní Juliette Garside z časopisu Guardian, která je reportérkou v, oblast, v tématice ICIJ a Paradise Papers a paní Lucia Rosel Flores, eh, která se účastní výzkumného projektu Boj proti fiskálním podvodům a posilování regulátorů. Eh, každý z nich dostane maximálně pět minut na svoji úvodní prezentaci a poté bude následovat debata. Jako první pan Achim Pros. Děkuji, děkuji. Já se omlouvám, že se mi nepodařilo písemně odpovědět na vaše otázky. Já se pokusím to tedy udělat eh, ústně během příštích pěti minutách. Takže první otázka byla, jak vypadají eh, příjmy, daně a kam tyto příjmy proudí. Další eh, BEPS, to je v souvislosti agresivním plánovaním daní a dále Eh, seznamy OECD a EU a jejich rozdíly. A ten poslední bod, otázka, co ještě je třeba dělat na úrovni EU, pokud vůbec je třeba něco dělat. Tak nejdřív dovolte, abych uvedl několik čísel. Eh, dá se říci, že když se podíváme na eh, čísla, tak dá se říci, že ta situace se výrazně sklidnila eh, po eh, posledních letech. Eh, to znamená, že tady v těch případech, které byly problematické, vidíme značný úbytek. Vidíme, že toto nastává zejména ve větší zemi, ve Francii, ve Spojených státech, čili skutečně je to globální jev. Když se podíváte, dnes máme 22, 22 z zemí OECD, které mají kombinovanou eh, sazbu zhruba 25 nebo menší. Současně s tím to procento CIT eh, k HDP je přibližně stabilní, takže se snižují sazby, ale ve vyjádření procentem HDP je situace stabilní. Tomu říkáme CIT paradox. Pokud se týče procenta hlavní podíl na příjmech vlády, tak tady opět CIT poněkud pokleslo, ale ne výrazně takže stále jsou eh, výrazným příspěvkem do vládní financí. A otázka je, eh, proč se lidé, proč se tady vůbec staráme o BEPS, poněvadž je to poměrně málo, spíše než eh, ta daň z příjmu právě osob nebo CIT. IT. Eh, je to proto, že zhruba 10% eh, neboli 240 miliard eh, po celém světě to je rizikové, nejistý příjem, takže je skutečně dobré o toto bojovat. Tak já myslím, že toto je situace v oblasti korporátních daní. Druhý bod, jak je to tedy s BEPS? Eh, jsme, máme hotovo, musíme dělat ještě něco dalšího. Jak to je? Já si myslím, že důležité je, že BEPS to byl projekt, který se pokusil zastavit daňové plánování, eh, které bylo netransparentní, chyběla tomu substance a dále bylo využíváno mezer eh, a rozdíl mezi zeměmi. A tady skutečně došlo k určitému pokroku. Domnívám se, že nejde o projekt o sazbách, ale o to tady nešlo v rámci BEPS. Takže eh, pokud máme nyní prostředí s nízkými daněmi, eh, tak eh, tady opět administrativa to ví prostřednictvím CBC. BEPS je v procesu implementace, takže eh, nyní se vyměňují navzájem mezi zemím OECD ty zprávy pro jednotlivé země. To probíhá právě teď v červenci. Daňoví zprávci ty informace právě teď eh, dostávají poprvé tyto informace. Otázka je, eh, Chtěli jsme dost, měli bychom se zabývat také sazbami, jsou tady nějaká omezení v Evropě, například ta pravidla, jestli ta nebyla dostatečně efektivní. Čili o tom probíhá debata a samozřejmě to bude třeba vyvažovat. Já si myslím, že toto je současný stav v otázce BEPS. Pak ještě pár Eh, slov o sezname OECD versus EU. Eh, e eh, OECD, tam jde skutečně o transparentnost, že tam, tam je G20. Evropská unie k tomu přistupuje trošku šíře. No a ty rozdíly v tom, že v OECD, pokud něco zkoumáme, tak eh, to bereme napříč, tedy členové, nečlenové, to je úplně jedno. Třeba my víme, že ve Francii je, jsou určité inkonsistence se standardy, ale eh, jak říkám, členy, členy my s tím nerozlišujeme. Hm, další otázka, co ještě by chtělo aby se provedlo v rámci Paradise Paper. Tady se hovoří transparentnosti, jak to lze zlepšit, eh, jak můžeme tedy eh, napříč snižovat eh, daně. Pak jsou tady povinnosti zveřejňovat určité informace eh, v Evropě a jinde, čili otázka je, jestli to má smysl také v oblasti DPH, čili tam je skutečně mnoho věcí, které můžeme debatovat a to je pro začátek všechno ode mě. Eh, paní Juliet Garside. Děkuji za pozvání. Já jsem byla Ehm, požádána, protože jsem byla zodpovědná za zprávy Guardianu o eh, Paradise Papers a předtím eh, projekt Nafting, což byla zase um, další spolupráce ve spolupráci s ehm, malckou novinářkou. Takže vlastně to byly tři různá vyšetřování, která jsem vedla. Právní problémy pro novináře, které existují, v těchto kauzách a pak mm, se budu věnovat těm daňovým strukturám, co se objevuje v Panama Papers v role firm jako Appleby. Tedy jak eh, posuzovat ochranu novinářů v EU ehm, při vyšetřování agresivního daňového plánování. Naše vyšetřování připomíná, jak zranitelní jsou novináři, kteří toto vyšetřují. Jsou to právní hrozby až trestní stíhání a samozřejmě, kdo šlo za vraždění statečné novinářky na Maltě. Eh, Guardian má zkušenosti, že pokud se eh, chováme zodpovědně a chceme reakce, eh, často nám vyhrožují právními kroky, mm, Británii se snaží používat soudní příkazy, které by zabránily zveřejnění a také právní hrozby právníky. Eh, Británii je to poměrně eh, zranitelné. Kolegové z Francie nebo z Německa, když dostanou eh, mm, identické otázky, jak to vypadá jinak. Dám vám dva příklady naš těch hrozeb, které jsme dostali jako Guardian. Jedna z firm, jejichž informace unikly do eh, Paradise Papers byla právnická firma Appleby. Nejsou v Británii, jsou na Bermudách, tam mají kancelář, a pak na eh, ostrově Man. Jejich partneři jsou v Jersey. Data se, byl, se byla získána v Německu, eh, ICIJ, to má centrálu v Washingtonu. Guardian um, Eh, žádal o finanční kompenzaci a chtěli, abychom jim předali Paradise Papers. Takže jsme byli jediní, jediní britští partneři v tom konzorciu. Nikdo z dalších eh, partnerů nedostal výhrušky právními kroky od Appleby. Ehm, dostali, jsme získali jsme dojem od naš, eh, v podstatě i, i uh, e, Tereza May uh, nás vyzvala, abychom předali ty materiály orgánům v trestním stíhání. Dovedete si představit, jaký dopad by toto mělo na možné budoucí kritiky, whistleblowery? E, a to nechtěla nutně proto, aby se na to dívali daňové orgány. Myslím, že premiérka se prostě snažila zastrašit Guardian a potlačit naše spravodajství, protože to bylo politicky vhodné pro ty, kteří eh, darují peníze straně a pro eh, britský vztah s bílvalými koloniemi, všechny ty eh, daňové ráje, které jsou v Paradise Papers. Takže jsme byli pod velkým tlakem v listopadu. My jsme mm, velice bojovali, abychom zachránili ten materiál a ochránili zdroje a abychom chránili také naše právo pokračovat ve spravodajství, že BBC a Guardian se dohodli na uh, vyrovnání, které chrání naši novinářskou integritu a právo pokračovat reportingu. Pokud skuteční eh, kritici a whistlebloweri se obrátí na Guardian, musí mít jistotu, že se nevystavují nebezpečí. A to platí i pro ostatní média. My vždy se budeme snažit chránit naše zdroje. Data, to je tedy proč eh, Apple by eh, se pokoušelo podniknout kroky proti Guardianu a BBC, protože jsou v angličtině a protože jsme byli jedni z nejhlasitějších Druhá věc, zákony jsou slabé, eh, co se týče ochrany novinářů. My máme, náš tisk má dobrou reputaci, má, jsou tam přísné zákony v Británii. Eh, musíme prokázovat, že to, co píšeme, je pravda, když to ve Francii je to naopak. To břemeno důkazní je obrácené. To zjednodušuji tedy. Nemáme první dodatek jako v Americe, máme článek 10 Evropské mluvy o lidských právech tato svoboda ale je k ničemu, pokud státy eh, novináři neochrání. A to je, teď se dostávám ke druhému případu. Británie je hodně um, právníků, eh, kteří eh, se zabývají um, ochranou osob z zemí um, které, mají, které jsou skorumpované jako Rusko, Azerbajdžan, mají uh, majetek v Británii, víza, jejich děti tam chodí do školy, oni využívají daňové prázdniny. Zaměstnávají britské firmy, aby eh, se starali o jejich reputaci. A to je problém, protože oni se obrátí přímo na své právníky, vůbec nekontaktují nás chtějí, chtějí prostě vyděsit ty novináři. Nevyděsí tím Guardian, ale často to vyděsí menší mediální organizace a freelance novináře. Jsou to dvě právnické firmy v Británii na, země, na, žo, na tyto žaloby Chilling a Condorea. Hmm. Mě začaly již psát i novinářům mimo eh, Británii Um, Daphne psala o, v novinách o Henley, něco z toho bylo správné. Vyhrožovali jim Meška jménem svých klientů, e, nikoli na Maltě, ale v Británii. Ty náklady by ji finančně ochromily. Podobná, podobný případ v Angole, zase Paradise Papers, Rafael Marquez de Mares – reportér dostal eh, dopis od Shillings, které eh, eh, si chtěli, vyhrazovali právo podat na něho žalobu. A on psal o Angole a o vykrádání státních fondů. A byl velmi překvapen, že najednou se na něj obrátila britská právnická firma. Řekl, že ten člověk, o kterém psal, nebyl Brit, nebydlel v Británii. Proč tedy britská firma Mm, se na něj obrátila. Takže z toho vyplývá, že britské právnické firmy by neměly mít možnost vyhrožovat Malťanům, kteří píšou na Maltě o korupci. E, mohou je stíhat u soudu podle jejich vlastního práva, ale je špatně, že se je mohou žalovat u britských soudů. Ehm, britské zákony toto umožňují, ale vypadá to jako zastrašování, tak je třeba asi ten zákon změnit. Mohli bychom uvažovat o nějaké podobné legislativě v Evropě. To je SLAP legislativu. To je, jsou často nepodložené věci, které uh, nutí kritiky, aby vynakládali velké prostředky na obhajobu Evropská unie je vyzývána, aby zavedla podobné legislativu tady. Byla by to dobrá obrana v boji proti korupci a praní špinavých peněz. Děkuji. Já skutečně chci poděkovat za eh, práci investigativním novinářům. Náš výbor a parlament je bude vždycky podporovat v zájmu transparentnosti, otevřenosti a veřejného zájmu. A nyní paní Lucia Rosel Flores. Máte slovo. Sorry. Uh, yeah, I said before, my... Jak jsem řekla již dříve, já jsem, já jsem Lucia Rosel a jsem eh, výzkumnicí eh, a mm, na univerzitě a za, mm, pod vedením eh, paní doktorky Hídr, která mm, má na starosti projekt, který se tímto zabývá a já se zabývám daňovými podvody, úniky a praní špinavých peněz. A já hlavně v tom projektu se věnuji otázkám právním eh, tohle, této aktivity. A já bych nejprve chtěla vám říci, mm, o co jde v tomto projektu COFERS, jaké jsou metody, které používáme a jak Paradise Papers nám mohou pomoci a jak bychom měli se snažit o větší transparentnost. V posledních šesti letech Evropská unie se e, e, zabývá různými oblastmi, které rozšiřuje, rozšiřuje své aktivity jako genderové otázky, rovnost příležitostí a podobně. A samozřejmě snaží se i e, zaplnit ty nedostatky daňových finančních systémů, protože zde máme ta, ta daňové Eh, velice eh, jaksi dynamické plánování, velkou mobilitu, všechno to kryto těm eh, tajemstvím, mlčenlivostí, daňovými ráji. A to ve, ale fiskální a finanční krize vedla k tomu, že se snažíme jít cestou různých inovací na úrovni regionální, hm, státní i evropské, mezinárodní, měnit daňové fiskální režimy i v EU. Nyní již existuje celá řada regulačních nástrojů, pro eh, boj proti těmto daňovým únikům. Vytváří se nový rámec, abychom i ale nejprve musíme se snažit lépe pochopit, jaký je stav. To znamená, eh, to platí pro ty, kteří jsou regulováni, i ty, kteří regulují. Všichni musíme lépe zanalizovat situaci. My jsme tedy identifikovali, jakým změnám dochází a navrhli jsme určité opravné prostředky, jak napravit tento stav. Tady jde o to zjistit, jaké jsou slabiny a na základě toho, té analýzy, zlepšit daňové nástroje, eh, daňové předpisy i jejich implementaci v EU i v členských členských státech. Náš projekt se snaží vyhodnocovat užitečnost a schopnosti, možnosti těch nových nástrojů boje proti daňovým unikům a obcházení daně například vyměna informací, reporting country by country, potom nástroje OECD a podobně i třeba e, ten jednotné identifikační číslo daňových subjektů a podobně. Takže my se e, teď děláme e, analýzy, protože bez empirických podkladů a informací nemůžeme nic připravit navrhnout. My se snažíme tedy i pochopit chyby z minulosti a poučit se do budoucna i do současnosti, což znamená analýzu Eh, toho, jak se adaptovaly politiky v EU i v členských státech, jaké, eh, jak se chovají daňové subjekty. Například eh, snažíme se i podívat se, analyzovat administrativu, státní zprávu, jak je schopná proti tomuto bojovat, to znamená sociální analýzu a používat různé tedy ekonomické modelování, které musíme aplikovat. The translators tell they cannot yeah. translate because Okay. I, should I start again or should I... Mám dělat teď, mám. To já bych... Já vám ani nerozumím anglicky, já to, to prostě, to se vůbec netýká. Prostě, no to je politická věda a politika, to je, to je prostě, já tomu nerozumím ani anglicky. Já Go slower. Because... Já zpomalím kvůli tlumočníkům, zpomalte, říká pan předseda a všichni budou mluvit jenom, když jim předseda udělí slovo. Jeden z hlavních cílů je podívat se na daňové systémy, eh, daňové ekosystémy, jak ty různí aktéři, jako mm, korporace, regulační orgány, daňoví experti, advokáti, účetní, jak tedy jsou schopni vůbec přes, přežít v tomto novém regulačním režimu, jaké níž, eh, eh, kde jsou schopni nalézt a jak se mm, adaptují. A mm, zde my se snažíme zjistit, jak eh, ty všechny nové nástroje, jaké mají dopady na, nov, na tento systém, na celé prostředí a jaké případně tam jsou nedostatky a vakuum v tom regulačním systému a mm, jaké nové regulace by bylo třeba přijmout. K tomu je potřeba všechno analyzovat. Pokud jde o Paradise Papers, tak já myslím, že to, je mm, dost cené, e, to jsou dost cené tedy podklady a důkazy, se kterými jsme pracovali, protože víme, že daňové ráje to již v minulosti bylo velké téma, ale zatím jsme neměli žádné empirické podklady a důkazy a to právě Paradise Papers nám poskytují. Samozřejmě my jsme zjistili, jak mm, je toto škodlivé, jaké to má negativní dopad pro veřejnost. A Paradise Papers nám ukazuje, že eh, tyto, tento typ investicí není pouze, nebyl pouze problém pro korporace, ale i pro jednotlivce, fyzické osoby a mm, mm, i eh, to je hodně propojeno, jak jsme zjistili, s praním špinavých peněz pro Coffers, Paradise Papers jsou ceným zdrojem informací a na základě toho my zlepšujeme naše empirické znalosti a dovednosti a mm, členové projektu a aktivisté a další e, e, říkají, jedinou cestou je transparentnost a Paradise Papers nám to dokazuje. Myslíme si, že to však nestačí. Abychom bojovali proti daňovým podvodům, tak musíme především e, zavést větší transparentnost, aby se vědělo, kam ty peníze plynou, odkud jsou a podobně. Děkuji. A nyní diskuze s členy. Otázky. Mm, mm, pět minut, eh, budou sloty pět minut, otázka je minimálně na jednu minutu a dvě minuty jsou na odpověď, takže pokud bude mít čas, tak členové budou mít možnost klást následné otázky Samozřejmě bez toho, že nemůžeme překročit ten celkový pětiminutový slot. Nejprve spolu zpravodajové za EPP, a což je pan Luděk Niedermayer. Děkuji, já chci poděkovat všem hostům. Ano, takže e, e, my máme dost rozsáhlé portfolio, my jsme se zaměřovali na velké firmy, na e, praní špinavých peněz, na podvody z DPH nedávno, ale tady je jeden konkrétní bod, který nebyl detailně popsán a to je mm, to je zdaňování mm, jednotlivců. Mm, to i vyplynulo z Panama Papers například a i v nedávné době se podobné kauzy objevují. A já si kladu otázku. Mám tři otázky. Za prvé víme, že Eh, politické a sociální náklady toho, že bohatí lidé, velice bohatí eh, eh, lidé skutečně málo zdaňují, tak to je problém pro ekonomiku, je to ale i, mm, má to dopad tedy sociální, lidi jsou nespokojeni s tímto a já se ptám, do jaké míry si myslíte, že to je sociální, politický problém, ale i ekonomický problém, to je otázka na eh, projekt Coffers. A toto téma i kombinuje problém individuálního zdaňování, ale většinou eh, oni využívají různé korporátní struktury. Měli bychom mít specifické legislativní nástroje, pokud se dohodneme na tom, že skutečně toto by se mělo řešit a měnit. A v neposlední řadě, a to je konkrétně na OCD teď, jak vidíte eh, tu daňovou strategii vlád? Eh, eh, to znamená bohatí lidé, kteří získávají většinu svých peněz z kapitálu, to znamená renty, důchody a podobně z finančních strojů, z finančních investic. Takže hm, na jednu minutu velká otázka. Ne. Ne, mám čtyři, ne, ne, ne. Takže pár úvah k tomuto. Jednak já si myslím, že transparentnost to je velký problém. Ano, to je důležité. Když se podíváte například na Panama Papers, tak pokud ten společný standard reportingu by existoval, tak by řada věcí nenastala. Takže politici, včetně Evropy, a mm, kdy jste e, zavedli třeba automatický reporting o bankovních účtech například, e, tak e, potom to vedlo k tomu, že, všech, že se ty mm, účty přesunuly třeba do míst, jako je Panama a mm, i Panama by měla vyměňovat informace o účtech na Panamě, v Panamě a jaké, kdo tedy vlastní ty účty a to potom bude velká změna. A já se ptám, už je to všechno tak, jak by mělo být? Ne, ne, ani náhodou. Takže teď jde o to, aby se to plně realizovalo a nejenom e, tedy e, na papíře, ale duch toho předpisu, aby byl realizován. A takže i je třeba zavést pravidla, kteří se snaží e, to obejít. To znamená pravidla o povinném zveřejňování Mm, údajů například, takže tady ještě lze udělat více, aby ti, kteří potřebují vědět, znát informace, aby to věděli, aby věděli, co se děje, takže transparentnost. Potom je to otázka toho um, skutečného reálného vlastnictví, beneficial ownership, takže kdo skutečně co vlastní. A takže um, i Global Forum se tím zabývá, i EU se snaží získat lepší přístup k tomu, kdo za těmito subjekty stojí, kdo je skutečně to obmyšlenou osobou. A mm, takže eh, možná eh, ty, eh, používat ty registry a podobně, aby se vědělo, kdo co kde prodal, kdo co vlastní, ale když se podíváte na Paradise Papers, tak tam i byl problém s DPH. Například teď komise je aktivní, viděli jsme různé režimy, které chce zavádět, ale zvýšit i transparentnost v tomto segmentu. Také vidíme, my, jako to byla taková politická reakce, protože ono je tak těžké oddělit váš bankovní účet od vašeho pobytu, tak země konkurují, eh, konkurují, tedy soutěží o ty bohaté jednotlivce, aby si u nich udělali pobyt a měli tam účty. Takže tady je, je třeba udělat ještě hodně, abychom se mm, vyhnuli eh, těm problémům ve společnosti, protože tady jde o otázku důvěry, tady nejde jenom o daně, tady jde, je to daleko širší problém, důvěra společnosti. A, takže transparentnost, to je problém. Máme 100 zemí a samozřejmě to je problém tam dohlednout nad tím, aby to bylo implementováno. Ale my musíme nad tím dohlížet a pokud budeme muset udělat eh, další, přijmout další normy, jak to uděláme. A eh, musíme ale zjistit, jaké jsou dopady toho, co zavádíme, protože mm, tady, když mm, výsledkem by nakonec bylo, že mm, e, nikdo nedostane z toho nic a nakonec e, e, se to zdanění přenese pouze na zdanění práce, tak na tom nikdo nevydělá. Eh, takže samozřejmě navíc ještě je to suverénní rozhodnutí eh, eh, dané země, jaké daně chce uvalit, jak chce zdaňovat výnosy z kapitálu, jak chce zdaňovat práce například. To je otázka státu, aby se rozhodl, ale tady jde o to, aby existovaly o tom jasné informace. Samozřejmě je to ve finále rozhodnutí té země, co jak chce zdaňovat. Děkuji. A, mm, takže teď se pokusíme omezit eh, otázky na jednu minutu a eh, celkový slot bude pět, eh, pět minut, takže spolu s za SAD. Your. Pan Jepekov, ano, děkuji. Já jsem to, co jste řekl, už četl, takže mm, já tady chápu, co jste řekl na začátku. K Temperance Papers. K frustracím patří to, že některé ty plány, jak obcházet daně, jsou jaksi eh, technicky eh, technicky legální, ale pochybné z morálního hlediska eh, využívání mezer zákona a tak dále. Vy jste Eh, vlastně eh, říká, že to eh, country by country reporting, jak to máme v EU, může to být jakýsi vzor pro globální záležitosti, pro aplikaci globálně. Pomohlo by to tedy. A druhá věc, to je také otázka na paní Garside. Také jsem četl vaše odpovědi. Kdybyste Eh, kdybychom se zabývali tou ochranou whistleblowerů, co by Evropská unie mohla udělat ještě více ve své legislativě, aby je chránila. A dále jsem četl další vaši odpověď, která se týkala Appleby a podobně. Ale mm, to, tam jsou ve hře ještě jiné firmy, jako STM Fides, která patří Aaron, Banksu, Aaron Banksovi, eh, eh, firma, která financovala Brexit, eh, tedy jednoho zastánce Brexitu. Čili to jsou vlastně ten velký biznis v EU, svěřenecké záležitosti, offshoreové záležitosti a tak dále. Takže Možná, kdybyste to mohla eh, tady trošku více vysvětlit a zdůvodnit ve výboru, poněvadž tady je určitý, eh, určitá souvislost mezi těmi fiduciary servisy s tím svěřenskými a o vyhýbání se placení daní. Ne, přejete si k tomu něco? Ne, takže paní Roslené, takže pan Pros. Eh, já bych se vyjádřil k první části té otázky, Paradise Papers Eh, tam je určitá struktura vyhýbání se placení daní, eh, tak na pokraji zákona není to vysloveně nezákonná činnost. Eh, takže to country by country reporting může pomoci, nemůže. Tak když se podíváte na některé z těch struktur, tak ty struktury už nebudou možné v EU ani jinde. To jsou takové ty různé hybridní systémy. Používá se, používá se v Evropě, ve Spojených státech a už to nebude možné díky poslední legislativě. Když se podíváme na ty líky, když se podíváme na informace z minulosti, na ty struktury, jak vypadaly, tak oni už nefungují. A druhá věc, country by country reporting, tak zaprvé eh, dochází k výměně těchto eh, zpráv pro jednotlivé země poprvé, teď v červnu. No, takže eh, jestli splňujete určité eh, parametry, hm, pak eh, daňový správce v zemi, kde máte sídlo nebo pobočku, tak oni vlastně uvidí o vás všechno. Nejenom to, co děláte ve své země, ale také mezi zeměmi v nízkodaňových oblastech a tak dále. A to skutečně je velká novinka a už to má svůj účinek. Mnoz, mnohé firmy mění své struktury, aby nemuseli tolika daňovým správcům vysvětlovat, proč mají, eh, já nevím, tolik poboček eh, v daňových rájích a podobně. A teď eh, ta otázka country by country reporting. My jako OECD Eh, máme určité výhrady k tomu zveřejňování, ne protože bychom byli proti transparentnosti, ale jsou tady určité technické problémy. Za prvé, OECD, když tedy Country Reporting zaváděla, eh, chtěla mm, dát určitý nástroj daňovým správcům pro jejich účely a my jsme řekli, že specifikli, že země nemohou eh, prostě eh, příliš rychle eh, dochází nějakým závěrům, protože nemají dost informací. Takže otázka je, jestli tento nástroj je vhodný pro toto veřejné zpracování. Další věc je tady potenciál pro dvojí zdanění. Jo, to, to, je, to není o veřejnosti, o NGO, ale prostě e, je to o dvojím zdanění. A e, za třetí, pak e, mimo Evropu jsou určité obavy, že my si všechno tedy eh, budeme vyměňovat a tak dále a to je prostě jakási dohoda, ale ta dohoda není veřejná, takže otázka je, eh, jaké to bude mít dopady eh, v tom mezinárodním systému. Ale samozřejmě Evropská unie je suverénní entita, takže ta si může dělat, co chce. Děkuji, není paní Garside. K whistleblowerům. Myslím, že EU e chystá legislativu, která bude lépe chránit whistleblowery a možná je také bude finančně podporovat. Myslím, že to skutečně potřebujeme. Eh, já jsem měl takový eh, případ, kdy někdo říkal, já jsem byl eh, donucen, aby Eh, abych eh, vezl obrovské množství hotovosti do jakési podivné země. Eh, co se stane, když tedy to, ta moje firma bude chtít hodit na mě, nebo tak, něco takového. Takže v takovém případě takový člověk vlastně nemá ochranu, i když chce toto zákonné jednání ohlásit. by jejich role Oni měli ten fiduciary business řecký a to je vlastně ten materiál, se kterým my pracujeme. Eh, je to kontroverzní, poněvadž je tam hodně utajení a eh, jejich příslušná divize se tedy sloužila offshoreovým firmám a firmám, které jsou jenom tady schránky, poštovní schránky. No a ta firma samozřejmě znala své klienty, věděli, za koho jednají a de facto eh, oni to před několika lety přejmenovali a prodali eh, do soukromých rukou a to vlastně funguje dál tady pod novým jménem, svým vlastníkem a jejich plán je eh, dále expandovat a konsolidují, eh, nakupují další podobné firmy, ale mají trošku problémy eh, s příjmy. Prostě jsou pod tlakem a potřebují více klientů. Takže podobně tady Eh, banky, jak ten FedEx, který funguje na Isle of Man, eh, ti taky mají tento typ, eh, tento typ biznisu. Děkuji. A prosím, snažme se dodržovat tu jednu minutu, zejména když kladete otázky. EPP, e pan Sixon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem třem řečníkům. Nejprve se zeptám na projekt DAFNE. Um, co se týče um, um, dalších prací na programu mm, DAFNE a um, je tady něco, co byste nám chtěli sdělit. Pak potřebujeme tu legislativu anti-slap eh, na ochranu novinářů, pokud vyšetřují agresivní daňové plánování a daňové vyhýbání se daní. Jaké další opatření považujete za nutné na ochranu novinářů, pokud vyšetřují podobně citlivé nebo nebezpečné případy? Eh, třetí otázka Eh, co se týče nařízení, tak ehm, vy zmiňujete ehm, roli britských eh, offshore teritorií a mm, zámořských území. Jaká očekáváte eh, právní problémy po odchodu, bohužel, Velké Británie z EU? Projekt DAFNE. Malta to bylo zajímavé, co se týče velkých kaus, které ovlivnily celou EU. Byly to zlaté pasy. Malta prodávala občanství. Británie dělá něco podobného, ale tam prodává jenom um, trvalý pobyt. Eh, po, uh, Rakousko prodává uh, trvalý pobyt. A otázka je, uh, kdo kontroluje zdroje mm, fondů, těch kupující těch víz a pasů. Jsou to většinou e, lidé ze země, kde je nedostatečný právní stát. Rusko, bývalý sovětský svaz, Čína. Víme, že v Británii například tři tisíce rodin si mohlo koupit trvalý pobyt od roku 2008 až 15 a nikdo nekontroloval zdroje prostředků. Dělali to banky a mysleli si, že to dělá stát, stát si myslel, že to dělají banky. Jména těch jedinců nebyla zveřejněna, v případě politicky exponovaných osob vláda by se toho měla být vědoma, kolik eh, jich mm, patří pod tyto programy a ty jména by měla být zveřejnována. My jsme horší než Malta v tomto případě. Malta alespoň jména nových občanů každý rok zveřejňuje. Na Kypru ti, kteří žádají o e, občanství, tak jejich jména jsou také zveřejněna. A tady by měl být tlak na evropské úrovni, aby se tyto informace zveřejňovaly minimálně u politicky exponovaných jedinců. Myslím, že Malta tedy k té eh, debatě o Evropské agentuře proti praní špinavých peněz. Eh, já jsem mluvila se zástupcem Bank of England, který řekl, že je velice obtížné sledovat a hlídat naše banky. Británie vždy spolehá na Ameriku. Malta, malý stát, nemá zkušenosti a zdroje aby bojovala proti mezinárodnímu praní špinavých peněz. To byl případ banky eh, Pilates, který byl vyšetřován, banky v Lotyšsku také. Nemluvím o daních, to je stát, záležitost státu, ale praní špinavých peněz je přeshraniční. Lidé se snaží dostat majetek do Evropy s který je z podezřelých zdrojů. My potřebujeme silné agentury činné v s ním stíhání, protože je tak obtížné pro mm, národní regulátory toto uplatňovat. Takže praní špinavých peněz, pasy a také sledujeme politické zasahování do mm, policejního vyšetřování. Um, Mm, dále se ptáte, mm, nebo těch objednatelů, těch atentátů a podobně. Ptali jste se na slab. Tady musíme být opatrní, abych legislativa neomezovala právo novinářů konzultovat informace. My jsme bojovali proti snahám oslabit naši schopnost toto dělat. V Británii musíme bojovat dál, zajistit, aby se to nestalo jinde. Co se týče těch zámořských území, jak mm, dopady Brexitu právní. Andrew Mitchell z konzervativci a další prosadili zákon, který by měl eh, vést k registrům konečných vlastníků v těch, zám, těch zámořských území do roku 2021. To tedy prošlo. Mm, Británie se snaží zavést ochranu předtím, než odejdeme z Evropy. Eh, mm, nebezpečí je, že budeme velmi eh, mm, exponovaní těm špinavým penězům a těm, kteří se vyhýbají spravedlivému procesu. Takže tam je tlak. Ty registry um, musí být online a zdarma je musí být možné konzultovat. Velice stručně. Pasy a mm, potvrzení k rezidence trvalého pobytu, pobytu um, lidé, kteří bydlí v Evropě, někdy vyžadují eh, mm, potvrzení o pobytu v jiné zemi, takže to jde pak do jejich jaksi fiktivního bydliště. Takže to jsou různé programy o jurisdikcí a eh, systému, které se snažíme zveřejňovat. SND pan Ramon Purpuy. Děkuji. Já mm, si položím otázku španělsky. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Tak já chci poděkovat eh, panelistům. Mám tři otázky na zástupce OECD. Velice rychle ten pocit, který máme zde my v Evropském parlamentu, je, že již tři roky se snažíme bojovat proti eh, daňovým únikům a ten pokrok je malý. Za prvé mám otázku eh, na OECD. Stali ta, eh, ten country by country reporting se rozšíří, tedy jaké nástroje OECD má, aby většina podniků to dělala skutečně, jak má. A druhá otázka, myslíte si, že bychom měli politicky jít směrem k tomu, že zavedeme eh, nějaký, eh, eh, nějaký minimální minimální sazby pro mm, firmy, tedy mm, mm, prostě, aby ne, nebyly ty daňové úniky, aby aspoň to minimum tady zůstalo ve ve společnosti. A potom ty černé nebo šedé seznamy, které má Evropská unie, stačí to? Stačí to? Slouží to k něčemu vůbec? A potom eh, na, pa, na paní Karsajt, pokud jde o to odhalení a to vaše svědectví, to je pro mě velice významné. Paní, zde my v parlamentu pracujeme právě na směrnici na ochranu whistleblowerů. Já Mm, si od vás dedukuju eh, jednu věc, kterou dám do pozměňovacího návrhu. Myslím si, že je třeba mm, tedy eh, mm, protože zde eh, my budeme, chceme právě do Evropské unie dát toho, aby, to, aby nemohlo docházet k nějakým takovým falešným obvinováním a persekuci. I'll try to answer them in sequence to the extent Musím se odpovědět v pořadí, v jakém byly položeny. Takže vyhráváme válku proti mm, daňovému mm, vyhýbání. Jedna věc. Musíme rozlišovat mezi korporátním daňovým plánováním a únikům. Musíme rozlišovat mezi jednotlivci, kteří skrývají své peníze v zahraničních a firmami, které eh, jaksi mm, vyhýbají zákonu musíme je řešit obojí, abychom dospěli k skutečné odpovědi. V boji proti únikům tam mm, je významný pokrok. Když se podíváte na ta čísla, tak určité země, ani ne všechny, do posud ehm, vybírají daně asi 90, ve výši asi 95 miliard, které vybrali navíc. To není ani všechno, ale to hodně peněz. První E, výměny zbývajících 50 zemí e, proběhnou v září letošního roku. Pak stovka zemí si bude vyměňovat informace o účtech. Pokud jste Brit a máte na Panamách bankovní účet, tak ty informace e, dostane Takže to je jedna, jeden významný krok country by country reporting, to je něco jiného. To nejsou bankovní účty jednotlivců, to jsou účty a finanční informace velkých nadnárodních firm. Obvykle nedělají daňové úniky, ale agresivní daňové plánování. Toto dává eh, poprvé, mají tedy ceřené společnosti všude a mm, musí tam být informace o celé skupině, kde platí daně, kde neplatí a tak dále, kde fungují. Tak toto probíhá právě teď. V podstatě se to týká všech firm, které to má pokrývat. Takže v tom systému je tedy 99 toho globálního daňového základu velkých nadnárodních firm, německých, indických, čínských, brazilských, 99 HDP. To je velký pokrok. Pokud je někdo netrpělivý, chceme, aby to bylo rychlejší, ale mm, musíme, tedy mm, je třeba to udělat. Musí se to implementovat. Spolupracujeme s daňovou administrativou, aby se to efektivně využívalo. To jsou tedy výzvy. Co se týče minimálních sazeb, měli bychom navrhnout minimální sazby té aktivní diskuse v Evropě, pak také o minimálním zdanění, pak je také diskuse, zda bychom měli koordinovat nějaké eh, spouštění sazeb a tak dále. To jsou diskuse, které probíhají tady i v OECD. Whistleblower, tak to uh, jsem řekl nebo to předám kolegyni, ano. Samozřejmě vítáme ochranu mm, whistleblowerů a další ochranu novinářů, kteří jsou konfrontováni s hrozbami žalob na ochranu osobnosti. Tyto hrozby, to je, to je ty, to, to, to, tyhle ty uh, zákony zase, nebo tahle to je k dispozici pouze jenom u těch velmi bohatých jedinců. To zjišťujeme v našim, našich eh, informacích a bylo by snazší, eh, aby se Guardian mohl, eh, může se tedy snadněji bránit než třeba nějaký flírance nebo bloger, který čelí tlakům z těchto právnických firm. Často jsou to reportéři, kteří jsou lidé, kteří, co jsou často lidé, kteří odkrývají korupci, Gafny Kanicea na Maltě, která to dělala ve svém blogu, neměla za sebou armádu právníků. Děkuji. Alde? Majte. Ano, já taky budu mluvit španělsky. Za prvé, já velice obdivuji paní Garsajt a všechny novináře, které zde zastupujete. A skupina poslanců eh, je tady velice angažována již vlastně dost dlouhou dobu právě proto, aby chom eh, ochránili whistleblowery, na tom teď pracujeme, na této směrnici, ale především eh, jsme se zavázali, že eh, chceme zabránit těm strategickým procesům, soudním procesům, které mohou zrujnovat tedy ty novináře. To je prostě hrozba pro demokracii, zneužívání soudních procesů, žalob. Takže tomu, to musíme zabránit. Ale já bych navázala tedy na pana Chaurina tady. My víme, my víme, že daňové uniky, že probíhají v zemích, <laughs> které nejsou na černých ani šedivých seznamech. Díky Panama Papers a dalším kauzám, tak máme takový odhad, jaký je ten obrovský objem, o který tady kráčí v těchto daňových unicích. A pokud skutečně tomu tak je, tak já bych chtěla vědět, máme ale skutečně nějaký odhad, kolik, jaký je ten únik a kolik, mm, jak, co představuje to praní peněz, to možná bude vědět zástupce OECD. A myslíte si, že stačí ratifikace té úmluvy o e, e, spolupráci v oblasti daňových uniků, v oblasti daňových úniků? Nestačí to? My zde v Evropském parlamentu my nejsme netrpěliví, ale nemůžeme přece ztrácet čas. Zde máme různé nadnárodní eh, struktury, které eh, musí zde fungovat, protože i to praní peněz, i ty úniky jsou nadnárodní. Děkuji. Uh, Děkuji za otázku. Já plně sdílím <clears throat> váš názor. My jsme odhadli tak, že když jsme začali projekt BEPS, tak státy kolektivně ztrácejí 10 eh, daňového základu eh, velký korporátního BEPS. To znamená 240 miliard ročně dohromady. To jsou ekonomické analýzy, je to v té zprávě. Je to hodně. Eh, my používáme agregované country by country informace, nikoli jednotlivé firmy, ale agregované. Doufáme, že v roce 2019 ehm, bude změna a my, bude tedy trvat, než se to projeví numericky, ale vycházíme z našeho odhadu, to je tedy odchod, dvě, odhad 240 miliard, to je vyhýbání se daní, nikoli úniky. To je BEPS. 240. Snažíme se to snižovat. Eh, příklady eh, nebo mm, mm, všech velkých firm říkají, že BEPS ovlivňuje jejich chování. Oni to plánují, struktury, eh, které jsou vidět v Paradise Papers, tak to znají všechny daňové mm, zprávy. Takže Mm, mm, tak malé subjekty s nějakým hybridem mezi tím, tak teď to bude viditelné. Poprvé, protože se to bude vyměňovat. Poprvé v červnu. Pane Raša? Paní Raša? Já budu odpovídat španělsky. Já mm, bych se chtěla také vyjádřit ještě k těm odhadům, tedy kolik o kolik jde, kolik, se, eh, kolik je ten unik a kolik je to praní peněz. Zatím nemáme pevné číslo, ale pracujeme na tom, co bych nazvala ty modely atraktivity, které jurisdikce, které státy tedy natáhnou, jsou tak atraktivní a my používáme to modelování a máme předběžné odhady, já vám mohu poslat to na papíře, já na to jsem tady nebyla připravená, ale mohu vám říct, jaký je odhad praní peněz a teď také pracujeme na odhadech, co představuje daňové, daňový únik a daňov, obcházení daní. Takže kolik každá země je schopná nalákat, jak je atraktivní a kolik eh, tedy to představuje podle zemí. Takže zde my teď pracujeme na těchto odhadech. Děkuji. The Greens, uh, Molly Scott-Cato, please. Thank you very much, Chair. Zelení, děkuji. Také já na úvod poděkuji Juliet a kolegům z Guardianu za vynikající práci při obraně právního státu a dalších otázek. Já nejsem pyšná na všechno v Británii, ale díky ní jsem teď pyšná. Uh, chci eh, se věnovat tomu spojení mezi Brexitem a daňovými úniky a ty, to, těmi lidmi, kteří eh, jsou zatím, jak se projevilo v Paradise Papers. Mnoho zastánců Brexitu bylo v mm, Paradise Papers a mají eh, silné vazby offshore mm, mm, daňové ráje v Isle of Man, podobně Jacob Rees-Mogg také Eh, podporuje eh, firmy v různých zámořských teritoriích LOR. Ashcroft také využívá eh, daňový status EU, také je v Paradise Papers. Jaké je vaše hodnocení mezi těmito ošklivými chlapci Brexitu a Paradise Papers? Myslíte si, že tady je spojení mezi jejich zájmy o to, aby zajistili odchod Británie z EU a jejich zájem o daňové ráje a toto znamená, že e, toto podle nich je tedy mm, způsob, jak přezvou, mm, převezmou kontrolu zpátky. Vy jste byla velmi efektivní v Británii v těchto věcech. Ano, je tady vazba. Toto jsou osoby, které se stále objevují, když se díváme na data, když se díváme na osobnosti Británie, e, údaje o nich. Mluvíme o jedincích, kteří často byli eh, pokladníky konzervativců. Lord Fink byl v Panama Papers, Lord Megan, také pokladník bývalý, měl rodinný trust na Jersey, eh, Paradise Papers, Jacob Rees-Mogg, také jsme měli informace z Isle of Man, Trova Man, kde mě, má obsáhlé operace. Jim Mellon, jeho partner obchodní, také je v daňovém exilu a žije na ostrově Man a byl tam také. Bark, tři, Barkley, kteří byli v novinách Telegraf, tak to byl jeden z největších podporů provatelů Brexitu, tak ty také měli eh, struktury v Paradise Papers. Eh, Jeremy Corbyn to řekl, on se obává, že jsou, že některé eh, prv, mm, někdo tedy uh, chce, aby Británie se stala takovým daňovým rájem pro Evropu po odchodu z Evropy. Británie bude mnohem zranitelnější. A uh, um, co se týče finančního sektoru a těchto agresivních offshore eh, elementů z finančního sektoru. Takže než opustíme EU, tak je důležité zavést eh, mm, opatření, které nás budou chránit a transparentnost je jedno z nejdůležitějších. Eh, také zveřejňování těch, co si kupují pobyty v Británii. To by také byla ochrana. Ano, je tady přímá vazba, myslím. Lidé jako Lord Ashcroft vidí Brexit jako vynikající eh, příležitost pro uh, sektor, ve kterém vydělali peníze. Můžu se zeptat specificky na Arona Bankse, protože způsob, jak získával peníze na Leave the EU, tak to je předmětem znepokojení. Já vím, že má zájmy na eh, Isle of Man na Gibraltaru. Můžete o tom něco říci? Aaron Banks má přes holdingové společnosti a dlouho měl zájmy na eh, STM, STM nebo podíly v STM FIDEX, Fiji a role je eh, váření offshore firem a fungovat jménem majitelů těchto firem, chránit tak jejich identitu. Takže tyto podniky jsou skutečně Eh, cestou mm, všelijakých peněz do Evropy. Skrývají eh, to, odkud ty peníze pochází a kam jdou. Potřebujeme lepší kontrolu těchto podniků. Potřebujeme lepší kontrolu mm, toho, co se může dít s STM FIDEX. Ehm, Karol do, eh, pracovala na tomto tématu, bylo to velmi zajímavé, eh, co se tam, co se o tom psalo. Viděli jsme důkazy velmi úzkých vazeb mezi Banksovou kampaní a ruskou ambasádou. Hmm, se zdá, že je tady velká neochota v našem parlamentu na obou stranách hmm, k lejbristické straně, taky ne, toto vyšetřovat a předkládat další důkazy, které osvětlí eh, tyto možné kolize. Děje se to v Americe, proč ne v Británii? Welcome to the speak. Děkuji, já chci přivítat zde také řečníky a zeptat se jich na jejich názory ohledně ty odpisy eh, kapitálových úvěrů, eh, tedy odpisy aktiv, eh, to jsou velice konkrétní otázky, takže možná, že na to budete mít odpověď. Dnes, odpo- dnes dopoledne naše frakce zveřejnila Eh, eh, ty, eh, to, ty daňové plány Apple, a, protože Apple odmítl naši žádost a nepřišli, takže my jsme zveřejnili k tomu prohlášení a zjištění, že Apple platí sazbu asi 4%, platí na daních pouze, takže možná, že to může být až 1% jenom. A zdá se, že i mm, e, potom, e, potom e, prostě používá tedy ty převody a licencí uvnitř skupiny, takže v podstatě může si započítávat všechno a v podstatě snižuje si ty vykazované zisky těmi vnitropodnikovými eh, převody a platí mm, nízké daně. A mm, teď mm, řešila tady irská vláda tento jejich režim, ale v podstatě je to podobné, jako se to řeší v Británii a v USA a v jiných tedy podobných jurisdikcích. Takže my se ptáme na vaše názory zdali a skutečně jak ten irský režim, eh, když se porovná s těmi ostatními, zdali splňuje, tedy eh, zdali plňuje eh, mezinárodní standardy, třeba pokud jde tedy o ty vnitro, skupinové vnitrokoncernové převody licenčních, licencí a podobně. Děkuji. Takže OECD vždycky nám pomůže. Ano, dobře, abych řekl, tak eh, se mi do té otázky moc nechce. Já nemohu, já nevím, jaká je eh, struktura Apple do detailu, nevím, já nevím, ani, asi neznám ani irské právo lépe než vy, to není možné. Ale možná ještě, co bude asi relevantní zde, je, že jak v EU, tak i v, v OECD teď my pracujeme na tom kodexu, pokud je o škodlivé zdaňování, tak my eh, jsme tedy také se zabývali zdaněním duševního vlastnictví a my eh, tedy, my jsme, mm, my tomu říkáme IP režim a když eh, nějaká země chce třeba dávat pobytky, vědě a výzkumu, rozvoji, to je to, co většina států dělá. No, většina zemí hm, to podporuje prostřednictvím daňových pobídek. Někteří mimo, eh, některé státy mimo, ale většinou eh, hm, přes daňové sazby. Francie, Itálie, všichni, Španělsko. Když se podíváte na světovou mapu, tak vlastně je to hlavně v EU, kde se to dělá kde většinou jsou to e, většinou evropské státy, které používají tyto pobídky. My neříkáme, že to je škodlivé, když dáte nižší sazbu na IP na te, eh, ta duše, práva duševního vlastnictví, ale eh, musíte zajistit, že z toho bude benefit, že z toho něco bude, že eh, ten, věd, ten výzkum povede k benefitu, k výhodám, ať to. Takže když to děláte, ty pobídky, tak samozřejmě země může si rozhodnout, jakou sazbu na to bude aplikovat, ale ano, někde, vím, že to byl mm, nakonec, pokud jde o BEPS, tak my jsme dospěli k tomu, že by to nemělo tak být. My teď revidujeme toto i se zabýváme tím irským eh, systémem. Já neznám detaily, ale určitě je to velká, velká výzva teď, kterou řešíme v OECD, protože na jedné straně zde jsou legitimní zájmy těch zemí, které se snaží eh, motivovat k výzkumu, ale je třeba zastavit ten efekt spillover, hm, eh, protože hm, zároveň to vede k tomu, když, eh, že to vede ty firmy k tomu, že mohou realizovat tedy ty různé agresivní daňové plány, když jim dáte tyto pobídky. Děkuji. EFDD David Coburn. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já e, Mm, paní Kato, Skotka, to já nemyslím to, co jste řekla, že by bylo příliš vlastenecké, to jsem od vás ani nečekal. Ano, já doufám, že všichni ti, kteří vás volili, tak si to uvědomují. Vy nejste hrdá na Británii a mm, na pana, a vy se kritizujete pana Bankse, který dal peníze na kampaň z vlastní kapsy, protože v něco věří. A na pana Soroše bych řekl, on mm, Eh, asi nikdo neklade otázku na jeho adresu, co on dělal, protože on eh, bude zpátky zase zde v EU se všemi těmi svými režimy a snaží se podkopat britskou demokracii a eh, teď se dostávám k otázce podle britského práva, abych chtěl zdůraznit jste tady paní z Guardianu, ředit, eh, představenstva britských firm jsou povinni minimalizovat daně pro své akcionáře. Tak to děláme v Británii, proto naše ekonomika je tak úspěšná. A Mm, my chceme eh, mít funkční stát eh, a Evropská unie tvrdí, že eh, chce sice chránit vlastnictví a zde mm, dokonce i na teď přijala GDPR a říká, že chce chránit práva duševního vlastnictví. To včera schválil výbor ale to tak není. Eh, prostě GDPR, ochrana eh, duševního vlastnictví, jenom ukazuje, že by eh, jako Evropská unie tedy chcete se vměšovat do soukromého, mm, do soukromých práv a vy jste Paradise Papers zneužili pro vaše politické hrátky, kdy tam nešlo k žádné trestné činnosti, žádný zločin, nedošlo, takže mm, to, mm, já bych chtěl vědět, no od od především paní z Guardianu. Jak si myslíte, že podnik, podnikání může přežít, když každý zaměstnanec může tedy udávat všechno úplně v té firmě. Asi vy jste nikdy nemáte, nemáte žádné biznisové zkušenosti, prostě vůbec, jak byste mohla řídit biznis, podnik nebo eh, banku, kdyby tam nedrž, nedržovali zaměstnanci mlčenlivost přece. Eh, to takže eh, ne, ne, přece, to, a když někdo tady nedodržuje eh, to, mm, tu mlčenlivost, tak eh, musí být popohnán k odpovědnosti. A to platí i pro novináře. Přece musíte nést nějaká rizika, protože jinak můžete ničit životy lidí bez jakékoliv odpovědnosti. To jsou moje otázky. Um, I'm, I'm not sure which one to tackle. Já nevím. But I might um, pick up your point about our right to in... Eh, tak nevím, kde bych teď začala. No, eh, informace o tom, eh, co probíhá ve strukturách, ve firmách, v strukturách, které řídí jejich jejich majetky. Já myslím, že soukromé informace je třeba respektovat a chránit zákonem, protože všichni máme právo na eh, jaksi soukromí. Takže eh, v Paradise Papers eh, tam skutečně existovaly informace o neplacení daní, které by bylo možné žalovat. Teď máme případy na Isle of Man, mm, pak eh, v Evropě eh, máme stovky případů soukromých letadel, eh, které byly zakoupeny bez zaplacení dovozové daně. Takže nevíme ještě, jak velká je role bohatých jednotlivců. Čili my skutečně musíme být velice opatrní, když zacházíme se soukromými daty a máme celou řadu opatření, Eh, tak abychom opravdu eh, nechali stranou materiály, které je zveřejňování není ve veřejném zájmu. Eh, pak mm, tady máme ještě záležitosti, které možná nejsou vyslovně, vysloveně nelegální, ale jdou proti zájmům společnosti a zvyšují nerovnost. Offshoreový systém skutečně napomáhá těm již velice bohatým, eh, protože nikdo jiný si nemůže dovolit to využívat. Není to otázka nezákonného chování, je to eh, otázka eh, chování nesprávného, neetického, agresivního a ostudného. A Paradise Papers podle mě ukázali, že my bychom měli prosazovat reformy a byli jsme, bylo správně, že tyto, tato data byla, bože, ne, my už jsme, můžu se zeptat, proč, te, proč nepronásledujete pana Soroše, proč ne, zkoumáte, co dělá on, Děkuji, pane eh, předsedo. tak eh, možná, že eh, to zase uvedeme do pořádku tento postup. Eh, tak já mám několik otázek na paní Garsaj. V těch Paradise Papers tam je důležité soustředovat se na ty, kdo tam byli ti hráči uprostřed, Appleby a další. A my jsme je tady pozvali, oni hm, se vymluvili, odmítli přijít. A vy říkáte, že tady jsou skandály, eh, které souvisí s tím, že se neví, kdo je tady skutečným vlastníkem v směrnici proti praní špinavých peněz číslo 4 se hovoří o tom, že v Belgii by měl být příslušný registr a to vlastně vstupuje v platnost v červenci. Dále tady máme směrnici číslo 5 proti praní špinavých peněz kde by skutečně měl vzniknout eh, rejstřík, který by měl být dispozici například investigativním novinářům. Já se tedy ptám, eh, toto, zda tyto registry eh, jsou efektivní, budou fungovat, pomohou, nebo mm, mm, měli jsme tady lík, který, o kterém se vědělo měsíce a Týkalo se to hodně firem, eh, které měly offshoreové zájmy. A jestliže tedy ty eh, registry, pokud se budou skutečně eh, implementovány, pomůže to, dali paní se NMLB pomohou vám takovéto UBR registry, nebo je třeba prostě udělat více. Pan Pros, prosím. Děkuji za otázku. Tak já bych se možná soustředil na tu daňovou stránku věci. Eh, jsou tady dvě poznámky, které bych měl. Eh, eh, jedním z výsledkem Paradise Papers, ale nejenom jich, je také to, že co se tedy zavádí a toto je povinné poskytování informací. Eh, to se nyní implementuje v evropské legislativě. Jde o to, že pokud si vytvoříte offshoreový subjekt, musíte okamžitě eh, úřadům ve své zemi říkat, jaká je tam činnost, pokud se tam něco děje a dochází k výměně těchto informací s dalšími zeměmi, kde sídlí příjemci. Toto už je v evropské legislativě. My v OECD jsme eh, na tom pracovali také. A otázka je, jestli eh, ta pravidla se stahují na všechno to, na všechny ty, kterých by se to týkat mělo. Čili já myslím, že to je část otázky a toto vlastně na to tlačí OECD G7 EU. Pokud se týče skutečného vlastnictví a co tedy potřebujeme, v daňové oblasti už máme standard, který žádá uchovávání informací u těch eh, vlastníků a také u eh, zpracovatelů daní. A mm, to se týká 149 zemí po světě. Takže toto je eh, nástroj pro daňové správce a nyní implementujeme Eh, ten standard, eh, respektive princip toho skutečného vlastníka, nejenom formálního vlastníka. Takže tady se na tom pracuje, děje se to hodně. Eh, současně standardujeme zjišťovaná data, protože chceme tedy, aby to byla elektronická informace na kus papíra. mělo by to mít určitou strukturu. Otázka, zda tento rejstřík by měl být eh, veřejně přístupný, eh, to tedy mm, bych přenechal tedy eh, novinářům. My v OECD, nám jde o správné zdanění a nám jde tedy o to, aby daňové úřady měly příslušné informace. Ovšem otázka toho širšího společenského zájmu, to bych nechal nikomu jinému. Ano, čili eh, veřejné nebo neveřejné. Eh, je třeba říci, že eh, finanční zpráva ve Velké Británii má dneska poloviční rozpočet a méně úředníků, než měla před pár lety. Já si myslím, že čím více očí bude upřeno na tyto různé struktury, tím lépe a často je třeba, aby na věci upozorňovali reportéři, eh, kampaně, NGO. Čili já si myslím, že my skutečně potřebujeme přístup eh, k rejstříkům, eh, které by měly být tedy veřejné. Za druhé si myslím, že v Velké Británii já jsem se zabývala tři velkých daňových vyšetřování. V jiných evropských zemích já nyní vnímám politickou vůli eh, zveřejnit eh, takové ty velmi viditelné případy HSPC, Santander a tak dále. A eh, ještě tedy jednou Francie, švýcarský účet HSPC. Ve Velké Británii my jsme zatím měli pouze jedno trestní stíhání, to byl nějaký developer. V některých zemích zdá se, není politická vůle využívat pravomoce, které eh, finanční orgány již mají. Čili eh, pokud eh, ty informace by byly dostupné veřejně, pak by to zřejmě také ovlivňovalo, zvyšovalo politickou vůli s tím pracovat. Nyní, nyní se tedy používají trusty, Eh, trastové systémy pro to, aby se eh, zatemnělo, zatemnělo vlastnictví. Takže k tomu tolik. Děkuji Ana Gomeš za eh, socialistickou stranu. Já bych v otázce Malty rada řekla, že také v těch případech slab jsme měli důkazy, že eh, v tom případě Ana jo, eh, že to byly vlastně kroky, které byly schváleny ministerským předsedou. K tomu vlastně říkala paní eh, Garsa v souvislosti s Mirko Mejevou nějaké podobné postoje. Pokud se týče dopadu toho, že tady jsou vlastně vztahy mezi Embryem Partners, Cambridge Analytica, tam eh, vlastně se data používala k ovlivňování voleb. Třeba tam Sam Kids and Nevis, eh, tam také eh, byl poskytnut pas pro bankéře, který nyní je britským občanem a účastnil se té činnosti na Maltě. Čili de facto mm, současná vláda také eh, na Maltě zdědila všechny tyto případy. V Portugalsku my teď máme zhruba 5800 eh, případů, ale eh, v podstatě je třeba to znásobit třemi, protože, takže hovoříme vlastně o více než 20 tisících letech. Eh, od roku 2012 80% jsou to Číňané a eh, tady skutečně ty informace jsou eh, odmítány, tedy její zveřejnění na základě na odkazu na ochranu dat. Tedy k panu Prosovi. Eh, veřejný rejstřík skutečných vlastníků eh, byl eh, v různých zemích EU zamítnut s tím, že to prostě hm, by nebyl, by, není globální standard a bylo by to znevýhodňování. Čili kdy to bude globální standard, tam se OECD. Další je tady otázka těch investic za rezidenci, rezidenční investice. Ale co se stane v případě, kdy eh, tento majetek nemá podobu eh, bankovního účtu, ale třeba eh, nějaké zboží, které je skladováno ve Freeportech, tam nemáme žádnou transparentnost. K paní Garside. My narážíme na odpor offshoreových teritorií vůči tomu novému Eh, britskému zákonu na povinné zveřejňování skutečných eh, vlastníků, tak tam vidíme obrovské, obrovské lobování. A eh, podobně je to v případě americké legislativy. Takže pan Prosa, paní Garsajt, nemáme mnoho času. Děkuji za tyto vynikající otázky. Pokud se týče toho skutečného vlastnictví, tak to je tedy skutečně velká otázka, nejenom pro nás, eh, také je to otázka do FATF. Eh, to je standard, kterým se řídí také OECD v otázce eh, skutečných vlastníků. Tedy standard existuje, je to náročný standard. A samozřejmě záleží spíše na tom, jak je implementovan. My tedy máme FATF, Eh, my také máme eh, zprávy, které jsou veřejné a my chceme zajistit, aby se to aplikovalo konsistentně. Eh, nemáme to zatím ještě zcela implementováno, ten, ten standard tady je, jeho efektivní vynucování to teprve musí přijít. FATF nevyžaduje Eh, nic, eh, ne, nejsou tam žádná pravidla o tom, eh, kde jsou ty informace, jak jsou ty informace skladovány, kom, kde je, a tak dále. To může být rejstřík, to může být něco jiného. To je jedno. Nám jde o výsledek. Pak je tady otázka, musí to být veřejné, veřejný rejstřík, pokud je to rejstřík. To hm, podle mě to musí být veřejné alespoň pro tu komunitu, která pracuje na FATF. Eh, pokud se týče eh, majetku jiného, eh, nežli jsou bankovní, peníze na bankovní účtu, třeba jachta nebo nějaké drahokamy. Je pravda, že ten náš systém se týká pouze peněžních účtů, čili otázka je, pokud bychom zjistili, že dochází touto jinou nepeněžní cestou k výrazným únikům, tak budeme muset to nějak řešit. Eh, my eh, tedy pokud se FATKA týče, tak tady se snažíme eh, napodobovat Spojené státy, jít v jejich stopách a musíme říct, že to, co máme, tak se to týká širokého, široké palety finančního majetku, ale pouze finančního majetku. A samozřejmě e, tak to zatím je. Takže ta otázka první e, se týká offshoreových oblastí. E, ty zákony, které byly prošly parlamente, tak vláda z nich nemá radost, tam byla i celá rebelie v parlamentu. No Eh, eh, eh, samozřejmě, že na Bermudách a podobně to bude mít své dopady a změna zákona by měla také být doprovázena nějakým balíčkem ekonomické pomoci pro tato teritoria. Je pravda, že to týká také mnoho, mnoha lidí, jednotlivců, kteří jsou velice bohatí a samozřejmě oni se snaží zabránit vzniku veřejných rejstříků. Eh, sice eh, ty ne, není tam moc velká šance, že by něčeho dosáhli, ale protože to prošlo parlamentem, ale vláda by to měla nyní bránit a nečiní tak příliš energicky. Eh, čili o to teď jde. No a teď je americká legislativa SLEP, já tedy eh, nevím, jak to tam přesně funguje, ale eh, myslím, že tam jsou nějaké finanční postihy eh, pro právníky, pro advokáty, kteří se snaží vést spory proti zveřejňování informací, jejich zveřejnění je ve veřejném zájmu. Takže tady je třeba ještě uvažovat o tom, jak eh, tedy posílit, eh, posílit eh, pozici těch malých novinů a novinařů, blogerů. Dobře, děkuji. Takže my už nemám čas na každý ale poněvadž musíme přejít druhému panelu. Já bych chtěl poděkovat našim řečníkům, paní Rosso, paní Garsajt a pan Pros velice. Děkujeme, že jste mezi nás přišli. Tak a nyní Eh, ještě minutka a 10.40 začneme ten další panel.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 our session. The... Mm, začneme veřejné slyšení, které pokračuje druhým panelem. Údajné agresivní daňové plány v rámci EU. Já už jsem řekl na úvod, ehm, že byli pozváni představitelé nadnárodních firm, a nyní chci přivítat paní Irene Yates, která je míst, viceprezidentkou eh, daňu, da, eh, o oddělení McDonald's a paní Patricia Johnson, viceprezidentku a hlavní daňová eh, hlavní z, zodpovědná za daně Chief Tax Officer Nike. Obě budou mít 10 minut na úvodní prohlášení a já bych požádal paní Yates o její úvodní uh, připomínky. Máte slovo. Děkuji, děkuji za pozvání, abychom uh, mohli diskutovat dál. Vás chci informovat o McDonald's. Naše franšízy v Evropě jsou ve 39 zemí, včetně všech členských zemí. 8 tisíc restaurací. Obsloužíme 15 milionů zákazníků v Evropě denně a máme 425 tisíc zaměstnanců. 90 eh, surovin nakupujeme v Evropě, přispíváme evropské ekonomice. McDonald's je neobvyklý mezi velkými nadnárodními firmami. Naše op- protože máme francízy, 85 eh, vlastní a provozují francízy. To jsou nezávislé podniky. Tento systém je výhodný pro naše frančízy, které mohou rozvíjet svůj biznes dlouhodobě s licencí na eh, etablovaný a dynamický brand. McDonald's má eh, franšízy i v firmních eh, restauracích, inovuje, mění menu, dodavatelské řetězce, bezpečnosti potravin, design restaurací, digitální i zákaznické postupy. Francízy platí mm, poplatky za právo používat eh, operační systémy majitele. To nám umožňuje investovat a sdílet inovace a rozvíjet náš biznis. Ty poplatky se mm, pečlivě zvašují, je tam externí benchmark podle metod OECD procento je férové, založeno na objektivních tržních principech. Trošku více o daňových mm, příspěvcích, které platíme. McDonald's platí významné částky korporátní daně z příjmu v Evropě, i další daně, sociální zabezpečení, daně z nemovitostí, EU od roku 2013 až 17 jsme zaplatili více než 3 miliardy dolarů na daních s průměrnou sazbou téměř 29 také platíme sociální e, pojištění a daně z nemovitností. Společnosti mm, v Evropě, zemí, kde působíme, padají pod zákony těch zemí a podle toho platí daně. Naše franšízy také platí korporátní a další daně platíme také platíme tedy a budeme platit značné daně v Evropě. V roce 2015 jsme reorganizovali náš biznis a poté jsme eh, naše korporátní struktury sladily podle nových modelů. To vedlo k vytváření jednotné struktury, která je umístěna ve Velké Británii a je zodpovědná za licence většinu eh, firm eh, globální eh, práva, práva duševního vlastnictví mimo USA. Nová struktura podporuje hm, firmy s jednodušením rozhodováním, snižováním nákladů a podpora francízových iniciativ. Výsledek Mm, vedl k uzavření eh, mm, restaurací v Ženevě a další zůstávají otevřené. Kanceláře v Lucembursku jsou zodpovědné za lucemberské restaurace. Zvolili jsme Británii pro novou strukturu, protože je tam významný počet zaměstnanců v Londýně, kteří pracují v mezinárodním biznesu další kvalifikovaní, další kvalifikovaní pracovníci, jazyk a spojení s jinými trhy. Je to nezávislé na Brexitu, na OECD Webs a Paradise Papers. Víš, že vás zajímá vývoj daňové politiky, takže několik komentářů k tomu. Jednoduchost eh, regulace ve všech oblastech je pro nás důležitá s ohledem na zdanění zavedení nových mezinárodních pravidel a doporučení by mohly vytvořit jednodušší mezinárodní daňový režim. BEPS, tak my mm, preferujeme holistickou implementaci, nikoli jednostranný přístup podle zemí. Je důležité, aby firmy měly jistotu, co se týče daňových daňové situace. Především chceme jasnost, konsistentnost, právní jistotu, eh, co týče nové legislativy v této oblasti. To nám umožní pokračovat v růstu, vytvářet nová pracovní místa a platit daně v místech, kde působíme, v celé Evropě a ve světě. Děkuji a těším se na další diskuse. Děkuji, paní Yates. A nyní má slovo paní Johnson. My name is Patricia Johnson. Jsem Patricia Johnson a Eh, eh, pracuji eh, jako vedoucí účetní pro Nike. Nike je potěšena, že byla pozvána tady, abychom řekli, jak my organizujeme náš biznis, abychom přispěli ke konstruktivní diskusi s EP. Dnes chci zdůraznit dva aspekty našeho podnikání. Za prvé, Nike, Nike, Nike přispívá k ekonomice v EU, a to prostřednictvím investic, pracovních míst, inovací, které prosazujeme a tím, že i Eh, propagujeme sport v EU. Dále, pokud jde o daňovou politiku, tak my zde eh, se rozvíjíme proto, abychom adaptovali naše struktury, abychom respektovali evropská globální eh, pravidla daňová, včetně OECD, abychom byli v souladu i s předpisy v každé zemi, ve které působíme. Jako firma, my jsme eh, velice eh, komplexní firma a my máme daňovou politiku, která pomáhá našemu biznesu, která je konsistentní a jednoduchá. To umožňuje Nike aby investovalo s důvěrou, s jistotou a aby bylo inspirací pro dnešní i budoucí sportovce. Nike je dlouhodobým investorem v Evropě. 74 tisíc zaměstnanců po celém světě eh, je, že 40 tisíc eh, právě pracuje ve 20 zemích v Evropě. Jsme přítomni eh, v Evropě od roku 72 a od roku 87 mm, máme tady velké podniky. Od roku 88 se, máme sídlo v Heversen v Nizozemsku, kde zaměstnáváme více než 400 lidí. My jsme si zvolili oddělili Nizozemsko z různých faktorů, a to především kvůli lokalizaci uprostřed Evropy, kvůli kvalifikované pracovní síle a kvůli i dynamickému podnikatelskému prostředí, což maximalizuje naše příležitosti v Evropě. Také i Máme v Belgii takový distribuční hub, kde eh, za, eh, eh, zaměstnáváme Eh, také přes 500 lidí. A my zde, hm, jak jsem řekl, potom hm, působíme eh, v, eh, po celé Evropě, kde máme menší provozovny a kde pomáháme ekonomice daných zemí. My jsme globální firma, která má sídlo v Oregonu. My, náš evropský biznis eh, používá dva kanály. Jednak velkou obchod, tedy distribuce, a potom retailový kanál. To znamená, máme přímo obchody, malou obchody. My máme síť 390 obchodů po celé Evropě a máme i 55 distribučních center a partnerských distribučních center. A naše inovace především probíhá ve Spojených státech a máme obchodní známky, autorská práva, patenty, které vlastníme, toto duševní vlastnictví a to práva jsou důležitá pro naši značku a konkurenční možnosti. Tato naše, my reflektujeme poptávku eh, e, světové ekonomiky, pokud jde o eh, naše distribuční, výrobní, distribuční a dodavatelské kanály. Naše daňová struktura reflektuje naši podnikatelskou strukturu a snahou je usnadnit eh, dodávky našich zboží, našeho zboží a produktů způsobem, který je efektivní pro naše spotřebitele. Naše daňová struktura i znamená i že respektujeme guidelines OECD, včetně evropských eh, předpisů. A eh, ještě řeknu vám pár klíčových faktů. Eh, celkové daně, které jsme zaplatili v Evropě, včetně celé cel, daň, daň z příjmu, to bylo více než 5 miliard amerických dolarů. V únoru 2018 došlo ke změnám amerických předpisů, kdy jsme to znamenalo asi 2 miliardy navíc, eh, které jsme museli um, vynaložit. A v důsledku v té, k, té, k tomuto okamžiku naš, eh, naše všechny zisky na celém světě podlehají daní. Nike uznává, že daňové předpisy na celém světě se vyvíjí a naše firma vždycky se přizpůsobovala těmto změnám tak, abychom byli v souladu a respektovali předpisy všech zemí, ve kterých máme provozy. A zde doufám, že e, díky tomuto přispěji k vašemu konstruktivnímu dialogu zde o globálních daních a ekonomice a odpovím na vaše otázky, pokud nějaké budou. Děkuji. Děkuji. A nyní začneme našimi členy pětiminutové sloty opět, jedna minuta na otázku a zbytek na odpověď za EPP. Luděk Niedermayer, máte slovo. Thank you very much. And last, uh, first of all... Děkuji. Dovolte, abych eh, si velice eh, abych velice ocenil vaši mm, přítomnost, protože není snadné sem přijít a s námi jednat mnoho firm odmítlo, takže si cením, že vy jste přišli a proto nemám eh, mm, záměr ptát se na nějaké konkrétní otázky na vaše daně během posledního desetiletí mnoho firm jmenovalo příliš mnoho zdrojů optimalizaci daní, na rozdíl od eh, rozvoje nebo vývoje svých produktů. A některé z nich v tom byly velmi úspěšné. Důsledky jsou, že více a více lidí, i ekonomů, politiků, již neupovažují daňovou situaci za udržitelnou, protože není fér je možné říci, že daně by měla odrážet způsob, jak firmy mm, dosahují zisky. A my jsme dosáhli naprostého oddělení mezi výdělkem zisku a placením daní. Nechci podceňovat otázky, které souvisí se zdaňováním duševního vlastnictví, Eh, franchise a podobných věcí. Je tady eh, hodně manévrovacího prostoru, ale myslím, že je na čase změnit stávající praxe společnosti. Je, evidentně vyžaduje více transparentnosti a nakonec, ale chci vidět i e, pevnost, přísnost. Když vyděláváte peníze, měli byste platit daně. A mělo by eh, to být díky legislativním i nelegislativním opatřením a větším povědomí o sociální odpovědnosti firm. Takže do jaké míry máte pocit ve vašem podniku potřebu, z, mm, potřebu změnit v posledních deseti letech a eh, kolik těchto změn již proběhlo ve vaší firmě? Je to mm, ve všech podnicích, kde fungujete, nebo je se to liší od jednoho od druhého? Děkuji. Mhm, chcete k tomu něco? Děkuji za otázku. Jak jsem řekla, na úvod McDonald's platí a platil více než 3 miliardy dolarů v daních v celé Evropě podnikových daních za posledních pět let. My jako e, firma, podobně jako Nike, máme daňové a podnikové struktury, které vyplývají z našeho business modelu. Daně jaksi nerozhodují o, o našich postupech. Takže poslední změny v britské struktuře domicilu byly v důsledku nového ředitele, který přišel a změnil eh, geografickou globální strukturu na segmentovou. Ehm, takže my jsme eh, odhodláni platit daně, kde zaměstnáváme lidi, kde máme restaurace, eh, tam platíme daně. Paní Johnson. Ehm, děkuji eh, za otázku. Děkuji Irene, že odpověděla jako první. Z mých zkušeností v Nike ani my jsme nepřesunuli operace a provozovny, abychom vyráběli umělé daňové výsledky. My následujeme to, co dělá biznis naše daňové a provozní struktury umožňují náš, usnadňují náš biznis, abychom mohli růst a aby byla důvěra investorů. Bebekou Fordzeu. Hmm, děkuji také. Já chci poděkovat oběma dámám, dámám, že přišli do výboru. Já omezím otázku na paní Yates. Od roku 2015 až 18 McDonald's a jeho aktivity v Evropě se dramaticky změnily. Eh, podle hmm, eh, zprávy Eh, odborů činnost McDonald's eh, v roce 2015 mm, kontrolovalo šest eh, podniků v USA a v Lucembursku. Teď ale potřebujete 11 podniků v USA, Británii, Singapuru, Hongkongu, Nizozemí na vaše operace. Vy jste mluvila o potřebě jasnosti a jednoduchosti. A moje první otázka je, Jaký je specifický důvod? Nikoli změna obchodního modelu, ale e, proč jste změnili vaši podnikovou strukturu, co se týče vašich evropských aktivit? A za druhé, vedle přístupu ke kvalifikované pracovní síle, jaké bylo vaše rozhodnutí se odstěhovat z e, Lucemburku a souviselo to nějak s vyšetřováním daňových rozhodnutí? Takže vedle přístupu ke kvalifikované pracovní síle, jaký to mělo důvod? Paní Yates, prosím. Děkuji. Já začnu tedy obráceně. Rozhodnutí McDonald's přesunu, o přesunu z Lucemburska ehm, do Británie padlo po přechodu na segmentovou strukturu. My jsme vytvořili mezinárodní eh, strukturu z pěti zemí, které kontrolují 40 provozních příjmů. Když jsme chtěli zjednodušit a centralizovat a zefektivnit naše rozhodování pro sdílení informací a inovací, tak jsme uvažovali o tom, kde by to bylo nejlepší a mm, Británie mm, se objevila jako nejlepší, protože tam je jazyk podobný, podobně jako v USA a blízkost geografickou a přístup k talentům. Také mm, jsme využili základnou personální. Bylo to před Brexitem, bylo to před vyjádření OECD v červnu 2017 před Paradise Papers a nijak se to neopíralo o nějaký aspekt státní pomoci. Vy si ceníte naší účasti a já si cením toho, že se nebudeme vyjadřovat k aktivnímu vyšetřování. Já vám prostě řeknu, že to, to, tím to nebylo motivováno. remaining time, a follow-up? Eh, nějaký, eh, ještě zbývá čas na follow-up. Co se týče strukturálních změn, co máme v Británii, je výsledek přechodu v řadě případů z komplexních právních důvodů jsme se Eh, změnili společnost, nikoli jenom přesunuli aktiva. Je tam administrativní zjednodušení, například méně franšízových smluv. Některá pravidla v jednotlivých zemí eh, vedly k tomu, že jsme prostě přednostili některé před jinými. Relevantní část provozu v Británii je Mm, pochopitelná. My jsme nežádali žádné zvláštní pobídky nebo rozhodnutí z Británie v důsledku našeho přesunu. Tam platíme plné daně z čistého zisku, ano. Možná jste neslyšela moji otázku. Ta první byl specifický důvod nebo důvody těch složitých eh, struktur ne v vlastnictví Británie, ale to, že teď potřebujete 11 firm v Británii, eh, USA, Singapuru, Hongkongu a tak dále. Takže velice složitá struktura. Ten, její zavedení. Proč, byla, proč to bylo? Z daňových nebo jiných důvodů? Není to zde z daň, daňových důvodů. Nemáme centrálu vůbec v Nizozemí, Máme sedm 75 frančíz, které provozují, kteří provozují restaurace. Nejsem si jistá, že každý aspekt té zprávy je přesný, takže se chci zaměřit. Když se podíváte na to, kde jsme byli, jak to vypadalo dříve, před tou transformací. Měli jsme eh, centrálu v Singapuru, ta se přesunula do Británie. Paní Jejc, vy jste eh, řekla, že ne všechny zprávy nebyly přesné. Můžete nám písemně odpovědět, co v té zprávě nebylo přesné? Mm, co je možné korigovat, abychom viděli, co je tam špatně a co ne? Já nevidím žádnou výhodu v tom tyto informace výboru dát. My se chováme jako odpovědná firma, popisujeme pro vás, co se děje. Z důvodu jasnosti, kterou zdůrazňujete, bylo by jas, hezké z důvodu jasnosti, abychom dostali to, co považujete za nepřesné v té zprávě, abychom viděli, jaká jsou ta skutečná čísla. Jenom to žádáme. Můžete to udělat. Vy jste to sama řekla. Děkuji. Já jsem odpověděla. Já nevidím Eh, přínos poskytnutí těch informací. Můžu odpovědět na otázky, o kterých tady dnes mluvíme? Paní Yates, včera večer jsem mm, měl vynikající večeři v jedné z vašich restaurací, takže nejsem kritický jenom, abych byl kritický, ale Chci eh, navázat na to, co řekl pan Kofod. Vy jste mluvila o změnách ve struktuře od roku 2015 a musíme mm, konstatovat, že hlavní změny, které tam nastaly, proběhly pro vyšetřování státní pomoci po eh, problémech s Lucemburskem. Eh, šetřování státní pomoci a také, co se stalo v roce 2016 a Brexit, musíme vzít na vědomí, že je tady velký, eh, že jsou tady velké náhody. Moje otázka, myslíte, že tady je problém s mm, vnímáním, že McDonald's aktivně mění strukturu v době, kdy mm, probíhá šetřování Evropskou komisí s hledem ke změně eh, dohody o dvojím zdanění s Lucemburskem. Ovlivnilo to eh, vaše rozhodnutí změnit struktury? Moje další otázka. Vy jste řekla ve svém úvodu, že rozhodnutí eh, přesunu do Británie bylo v, z důvodu eh, celé řady personálních otázek. Jaký to mělo důvod? Jaký důvod byl odchod do Lucemburska? Protože ty otázky jazyků a personálu jsou jiné. Thank you. Madam Yates, please. Thank you for the questions. The... Děkuji vám za otázku. Takže eh, my jsme měli restrukturalizaci, eh, který, protože se měl náš eh, business model a protože tomu předcházela určitá změna legislativy. Čili pokud tady vidíte nějaké souvislosti, tak to je náhoda. My nejednáme v souvislosti s žádným vyšetřováním nebo spory. Myslím, že to už bylo vyjasněno v tom, co jsem řekl dříve. Co se týče Velké Británie, jakožto centra, kde licencujeme personál, a týká se to také vazeb na e, nové trhy, vysoce růstové trhy. Lucemburské rozhodnutí v roce 2000 9, to se týkalo ještě jiného business modelu. Takže já bych řekla, že my v současné době eh, provozujeme takový centralizovaný, globálnější model, eh, který by měl snáze a rychleji zavádět inovace a změny do našich restaurací ve všech zemích, kde jsme, kde jsme Dobře, já bych eh, měl ještě další otázka. Podpora inovací. Myslíte si, že součástí té inovace by měla být transparentnost? Pani Jejc? Eh, promiňte, otázka má být transparentnost také součástí i zavádění inovací. Aha, ano, takže to bylo všechno. Já myslím, že mě ještě něco uniklo. My jako firma usilujeme o transparentnost i inovace. Inovace, eh, to zna, u nás znamená fungování eh, restauraci, menu, eh, jak to vnímají občané a tak dále, zákazníci. Pokud se týče transparentnosti, tak to znamená dodržovat zákonu, zákony a eh, platit daně tam, kde podnikáme. My tedy vyplňujeme tedy všechny dotazníky, informace, eh, které se od nás žádají a také eh, platíme významný, eh, významné částky na daních. Ano, děkuji. Já budu se ptát německy a chci navázat na otázky kolegy Kofeta. Kdybyste, paní Jejc, se mohla podívat směrem ke mně na chvíli, Vpravo, vpravo za vámi, vpravo za vámi, tak. Máme tady zprávu, eh, o které jsme už hovořili. Jeden eh, z autorů eh, vyrobil takovou skicu, jak, vypadá, jak vypadala daňová konstrukce McDonald's ještě před přes sídlením do Spojeného království a po něm. Dobře. Takže tady vidíte celkem jasný systém vpředu a potom e, tady máme obrovskou e, jaksi e, spoustu firem. Čili můžete nám vysvětlit v rámci transparentnosti, Eh, že tedy z jasné struktury přecházíte na systém, ve kterém se žádný daňový správce nevyzná. Eh, paní my se snažíme opravdu pochopit eh, systém, tedy důvod pro změnu systému, pokud to nebyly daňové důvody, tak co to bylo. Jak jsem řekla, existuje řada důvodů právních, proč eh, jsme firmy, podíjeli a různý majetek převedli do Spojeného království. Eh, podstatné a relevantní je to, že platíme eh, daň, kterou platit máme. My jsme nežádali, ani jsme nedostali žádné úlevy nebo pobídky. V Velké Británii máme výrazný podíl operací a zde licencujeme také více než eh, polovinu eh, toho, co je naším duševním vlastnictvím mimo Spojené státy. Eh, já bych dobře vzhledem času to nechal tak. A mám ještě další otázku. Vy jste písemně odpověděla na kritéria OECD, pokud se týče vašich licenčních poplatků a říkáte, že tomu eh, odpovídáte, že to plníte a je tady ještě ten princip arm's length, který tedy plníte také. Můžete mi vysvětlit, pokud se týče arm's length principu, eh, eh, McDonald's je svým způsobem jedinečná značka, čili jaký prostor manévrovací tady máte pro stanovení eh, interních cen při eh, rozdávání licencí. Eh, prosím. McDonald plní ta transferová, transfer pricing rules a Máme zde eh, sazby pro různé poplatky, eh, které jsou dány tím, jak eh, fungují franšízy. Čili je tady toho více. Máme různé dynamiky na různých trzích, ale obecně používáme cenovou metodu, která je takzvaná coupled uncontrolled, a McDonald's má franšízovou organizaci, eh, která se liší od mnohých jiných nadnárodních společností. Více než 85 eh, našich franšíz eh, je ve Spojených státech a tam dále máme globální franšízy. Tady bychom chtěli změnit poměr a máme zhruba 25 eh, tisíc restaurací, které tady eh, jsou operovány McDonaldem. Čili máme různé transakce, podle kterých můžeme eh, ty sazby za franšízy srovnávat a tím můžeme tedy stanovit vhodnou sazbu. Děkuji Max Anderson za zelené. Thank you. And thank... Děkuji. A děkuji zástupcům Nike a McDonaldu za to, že nás navštívili, zatímco třeba jiní jako Apple nebo Apple by nepřišli. Jak vidíte, Evropská unie připravuje schválení zákonu eh, v oblasti country right Entry reporting, abychom bojovali proti daňovým únikům. Eh, Toto se stane eh, tehdy, až všechny členské země, včetně švédských sociálních demokratů a jejich vlády, to přestanou blokovat samozřejmě je to otázka také reputací a dáně. Mě by zajímalo, zda budete eh, začínat s implementací to veřejné country by country reporting eh, ještě v předstihu, v rámci zlepšování své reputace, tak aby lidé skutečně věděli, kde co děláte, kolik toho platíte daní. Eh, pokud se týče McDonaldu, je skutečně dobře, že platíte daně, jimž se nelze vyhnout, ale já se obávám, že velmi složitá eh, struktura vaší společnosti usnadňuje neplacení jiných eh, daní. A samozřejmě to, pokud se týče přesunu z Lucemburku do Delaware, eh, můžete eh, říci, uvědomujete si, že Delaware je jurisdikce, kde se zveřejňuje velmi, velmi málo informací. Eh, byl to faktor při vašem rozhodování, kam přesunete svoji operaci? Nike. V rámci Paradise Papers Eh, jsme se dozvěděli, že velké množství peněz eh, jste přesunuli na Bermudy, kde je nulová daň z příjmu právnických osob. Eh, můžete říct, kolik daní jste v Bermuda zaplatili z těch licenčních poplatků a kolik tam máte firm? Dobře, takže já začnu s tím Delaware. Delaware má Eh, veli, eh, velice eh, dobrý a kvalitní systém obchodních soudů. Navíc jejich obchodní zákon má značnou flexibilitu pro organizaci a řízení firm. Více než 50 veřejně obchodovaných společností mají sídlo právě v Delaware a my jsme se tam nepřesouvali proto, abychom se kdekoliv vyhýbali nějakým daním. Ano, já bych eh, se vyslovila k tomu eh, těm Bermudám a Nike. Podle eh, amerických daňových zákonů nám bylo umožněno, abychom odložili zdanění z poplatků z poplatků vybraných mimo USA do doby, než eh, zisk bude převeden zpátky do eh, Spojených států. Eh, my jsme nyní tedy hovoříme o dvou miliardách daňových dolarů, takže skutečně se všechny daně zaplatily, ty, které byly dříve tedy na Bermudách a tak dále. A možná se můžu vyslovit ještě k tomu country by country reporting. My jsme písemně odpověděli, že tyto zprávy se dávají k dispozici eh, zahraničním daňovým správcům a je to v souladu eh, s americkou legislativou a taky EU. O OECD eh, OECD zastává názoru, že by toto mělo být pouze k dispozici daňovým orgánům a e, velice prozíravě. E, doplňková otázka? Bez mikrofonu? Ano, k McDonald's. E, samozřejmě, že nepopíráte to, že v Delaware se nemusí zveřejňovat mnoho informací, a v podstatě vaše odpověď zní, že všichni to dělají taky. A ještě kdyby se mohla vyjádřit k tomu public country by country reporting. No. Moje otázka, eh, pokud se týče Delve, byla ze dvou části. Já jsem říkala, že je běžné, že to takto americké firmy dělají, ale je to v podstatě eh, díky eh, systému soudů, eh, který je respektovaný. Co se týče country by country, já eh, se připojuji k paní Johnson. A sice, že eh, my jsme velice ochotni dodržovat zákony samozřejmě, poněvadž tady skutečně jsou důvody a e, také probíhají debaty o tom, jak ty zprávy country by country e, se mají zveřejňovat. No a my samozřejmě úřadům tyto zprávy podávat budeme a podáváme je už dnes. Děkuji. Já si vzpomínám, že výbor pana předchůdce tohoto výboru Eh, navštívil eh, Delaware během mise do Spojených států. Tu situaci jsme tam viděli na vlastní oči. Nyní pan Oma López, paní Paloma Zague. Děkuji, pane předsedo španělsky. Všichni víme, že existuje agresivní daňové plánování mm, s cílem tedy, aby státy nalákaly na své území velké podniky. Dnes tady máme tři podniky, které jsme pozvali, které jsou specialisti na to agresivní plánování. Je to evidentně nelegální, ale otázka je, zda je to etické. Apple rozhodl, že nepřijde. To není vlastně poprvé, kdy velké nadnárodní společnosti si myslí, že jsou nad, eh, ob, nad občany a nad politiky a McDonald's se snaží neplatit eh, daně v EU, kromě Spojeného království. A Nike používá filiálky, které jsou v offshoreových jurisdikcích eh, pod jaksi kontrolou Nizozemska a hm, tam dělá ty své úniky. Takže zde Mm, je, a tak eh, vlastně eh, zvyšují své zisky a ty Eh, eh, zisky a jejich možnosti jsou daleko větší než regulační schopnosti členských státech. My tady eh, se hodně věnujeme daňovým únikům, ale já bych chtěla vědět, jak ty normy naše jsou vůbec efektivní. Proto se ptám na toto. Jakým způsobem si myslíte, že se vás dotkne evropský návrh, který se týká konsolidovaného společného základu daně z příjmu? Jak se to dopadne na vaše strategie a na vaše struktury? A jak se vás vás dotkne norma, která se bude týkat zahraničních kontrolovaných podniků, především eh, na paní Jones rozhodnutí Nike, to znamená udělat si sídlo v Nizozemsku a eh, využívat daňové podmínky této země. To znamená, vy jste eh, vyslechli hlas vašich spotřebitelů. Co hlas vašich spotřebitelů znamená? Myslíte si, že souhlasí s vašimi praktiky, že máte miliony a miliony na daňových únicích? Děkuji. I would like to... Já bych ráda vyjasnila eh, jednu věc, eh, možná, že asi nebyla zcela pochopena, eh, jak vyplývá z otázky. McDonald platí daně ve každé evropské zemi, kde provozuje provozovny. Ty tu částku, kterou jsem zde jmenovala za poslední pět let, to reprezentuje eh, daň ze zisku eh, z eh, provozování restaurací v jednotlivých zemích. Já neočekávám, že by došlo k výrazné změně daňového profilu celé společnosti McDonald's, eh, které by bylo způsobeno ustanovením proti daňovým únikům nebo něčemu podobnému. Eh, neočekávám, že by se to příliš změnilo oproti současnému stavu. Pokud se týče CCCTB, eh, bylo by zajímavé vidět, jak to bude fungovat. Ale jak jsem řekla, ten cíl pro, na podporu jednoduchosti a transparentnosti je dobrý a my jako McDonald's toto podporujeme. Důležité je, že ten systém eh, by měl zahrnovat eh, řadu různých eh, obchodních modelů, aby to bylo spravedlivé a rovné pro všechny. Takže budeme pokračovat tedy ve sběru zkušeností v této souvislosti. Paní Johnson? s ohledem eh, na otázku eh, o našich eh, spotřebitelích, my neustále sledujeme preference a sentimenty spotřebitelů a je to otázka každodenní práce a my to tady v žádném případě nemě, neměříme v souvislosti s daným plánováním nebo informacemi z Panama Papers. Pokud se týče konsolidovaných výsledků, a, tak tady jsme pro daňovou reformu, která zjednoduší daňovou situaci a zavede jasno a transparentno do, da, do daňové oblasti a všechno, co se v Evropě děje, podporujeme. Pokud se týče otázky v souvislosti s nízozemím, eh, v nízozemí my máme Eh, velkou obchodníky, eh, také malou obchodníky a inovátory a zajišťujeme, že pokračujeme kontinuálně eh, v tom, co jsme začali před desítkami let. To znamená, že odměny za služby a za to, co se tedy výsledky práce, tak toto tedy pokračuje přiměřeně. Ale, ale ještě tady byla otázka k zaměstnancům na Bermudách. V této souvislosti eh, naše subjekty na Bermudách už nefungují a jsou v likvidaci. Probíhá jejich likvidace. FDD David Coben. No. Tak eh, když eh, poslouchám toto, to, výboru občanských Robespierre, tak to mě tedy eh, eh, nepřekvapuje, že McDonald raději se přestěhoval do Velké Británie. Já bych to udělal stejně. A po Brexitu uvidíte, eh, že těch firm bude ještě mnohem víc, což je pro nás dobře. Budou to obrovské zisky pro nás. Myslím, že jsou dobré důvody pro přestěhování se do Eh, Velké Británii, zejména proto, že eh, právní a daňový systém je zde lepší a proto většina firm si eh, žádá, aby se spory řešily podle anglického práva, protože je jasné, přehledné a nikomu nestraní. Což je velice důležité a to je také další důvod, proč se firmy stěhují také do Delaware. Všechno má své důvody ale v tomto výboru je spousta lidí, kteří v životě nepodnikali a vůbec nevědí, netuší, jak se to dělá. Prostě podnik tady není proto, aby platil daně, ale proto, aby vytvářel zisk a náhodou taky přitom zaměstnává lidi. Ano, a samozřejmě eh, jsou tady firmy, které mají komplexní eh, organizační a daňovou strukturu, ale aspoň zaměstnávají lidi. Eh, zatímco v Evropě eh, mnoho jiných orgánů ty, eh, tu zaměstnanost spíše ničí. Takže tak to nějak je. A otázka je, budete vyhánět více firm do Británie? Ano, já bych možná také řekl, že my tady taky nejsme jenom proto, abychom neplatili daně, my je platíme zaměstnanci Evropské unie eh, skutečně tedy eh, platí minimální daně, takže to je naprosto nejlepší systém v Evropě, eh, ve světě. Všichni tito zaměstnanci zde platí méně daní než běžní občané. McDonald's má prostě objektiv cílem růst po celém světě a to se týká i Velké Británie. Co se týče Nike, my doufáme, že ve Velké Británie, ve Velké Británii porosteme a že eh, spotřebitelé nadále budou chtít naše produkty. Dobře, eh, dále eh, PP Dary Děkuji, pane předsedo, děkuji oběma dámám, které mezi nás zavítali. Já jsem fanda McDonaldu i bot od Nike. Nike a já doufám, že to tak potrvá. Eh, paní Jejce, vy jste řekla, že McDonald's eh, platí daně v každé členské zemi EU, kde funguje. Pravděpodobně ve všech členských zemích tedy. Moje otázka zní, Eh, obchodní model McDonaldu je založený na franšízách, eh, přičemž eh, ten provozovatel platí tedy té franšízové platky komu? Do dříve do Ucemuska, nyní do Velké Británie. Jak to je? Komu to platí? Druhá otázka. Kolik zisku mu zůstává po zaplacení těchto poplatků? Čili jaký je podíl těchto franšízových plateb Eh, na ziscích McDonaldu. Čili kolik z toho zisku zůstane v dané členské zemi. Eh, eh, protože vlastně daně se platí z toho zbytku, který tam zůstane. To je další moje otázka. Dále. Máte nějaké soudní rozhodnutí o daních v některé členské zemi, Eh, Evropské unie. Eh, měli jste něco tak v Lucembursku, ve Velké Británii, v nějaké jiné zemi EU? A k paní Johnson. Podobná otázka. Eh, jaký podíl mají ty poplatky francízové nebo nějaké vzhledem k celkovému obratu a k zisku před zdaněním? A druhá otázka na vás, jaká je efektivní daňová sazba na vaše zisky v Evropě. A dále řekla jste, že platíte daně ze všech repatriovaných zisků do USA. Je to tak? Můžete potvrdit, že, že všechny zisky, které byly přeneseny z Evropské unie, byly současně, byly poté zdaněny také ve Spojených státech. Prosím, paní Yates. Ty francízové poplatky, které platí eh, společnosti McDonald's a eh, mm, majitele franšíz, ty platí různým společnostem, eh, buď ve Spojených státech nebo ve Spojeném království. A já jsem hovořila o ziscích, které zůstanou McDonald's. To je pouze 15% z toho systému, protože 80% my máme eh, poskytnuté, eh, poskytujeme prostřednictvím franchise a ti majitelé franchise ty, tak, ti také platí eh, daně ze svých zisků v zemích, kde mají provoz. Neznám čísla, ale ty 3 miliardy za pět let, to je asi 29 to je mm, zákona sazba průměrná v těchto zemích, ale víte, že daňové sazby se hodně liší v členských státech. Co se týče mm, mm, ty různé, ta různá e, nám individuálně určená e, rozhodnutí o daňových výhodách. My nemáme žádné ve Spojeném království a pokud jde o Lucembursko, tak to e, se teď, to teď se řeší v rámci šetření ano, a um, já myslím, že asi budete souhlasit s tím, že o tom tady mluvit nemohu. Já bych začala poslední otázkou nejprve. Ano, jenom bych vysvětlila toto. E, ty nové daňové předpisy v Spojených státech znamenají, že musíme platit daň. My tomu říkáme e, e, tedy ta transition tax, se tomu říká. To znamená daň ze všech nerepatriovaných zisků. To znamená, když bychom měli mm, zisky, výnosy eh, v jiných mm, jurisdikcích, eh, které tedy eh, zakázali repatriaci, tak to musíme tam zdaňovat. Je to dost komplikovaná kalkulace, takže když máte zisky v zahraničí, offshore, tak v podstatě tam i ty reinvestice, které jsme provedli, eh, ve, například v EU, třeba v te, v, tady v Belgii, eh, do té distribuce, tak teď my musíme eh, ty zisky zdaňovat ve Spojených státech z titulu repatriace. Potom otázka, eh, jak měřit, eh, jak je poměr tedy eh, těch francízových poplatků vůči, našemu, vůči našim vlastním výnosům, takže to my nesledujeme, respektive nenahlašujeme. Máme interní i externí francízové poplatky, ale my to nezveřejňujeme. Efektivní daňová sazba v Evropě, tak my to nesledujeme, také nemůžeme to pokud vás to bude zajímat, vypočítat. Sandy eh, Ramon Ramon, děkuji, pane předsedo. No, milé dámy, pokud jde o tu poslední odpověď. Eh, takže kdybych já si koupil boty tady v Bruselu, tak jaké procento Eh, eh, z toho, z toho produktu jde na duševní vlastnictví. To znamená to duševní vlastnictví, které máte, takže to, ale vy eh, vlastníte kde? V Oregonu, ne v Bruselu, tak v průměru tedy jak je ten váš, jak vypadá ten váš koncept? To znamená, kolik jde na to vaše duševní vlastnictví z toho? A druhá otázka. Vy znáte, víte, že v Evropské unii my máme takový černý seznam i šedivý seznam takzvaných daňových rájů. A já se ptám, zdali McDonald's nebo Nike, zdali máte společnosti, které mají sídlo eh, v těchto zemích, tedy vaše dceřiné společnosti, tedy máte tam v těchto zemích z těchto seznamů. A třetí otázka. Jaké procento z celkových daní, které platí McDonald's, respektive Nike, tak v případě obou společností, kolik jste zaplatili na Bermudách konkrétně. Můžeme vědět, jaké procento z celkových daní, které jste zaplatili, připadá na Bermudy. A čtvrtá, já, mě není jasné, zdali obě společnosti eh, v každé zemi, každému finančnímu úřadu eh, podávají eh, daňové přiznání. Mm, takže my máme zde country by country reporting, to znamená, vy Eh, takže vy potom v tom country by country reporting, tak vy tam nahlašujete eh, přesně, kolik v které zemi se zaplatili na daních, podle jednotlivých zemí tedy, co vy vykazujete. Johnson, please. Děkuji, paní Johnson, prosím. With respect to the question, pokud jde o otázku country by country reporting, takže s tím začnu. Ano, my eh, toto poskytujeme americké vládě v rámci eh, našeho daňového přiznání ve Spojených státech, protože to je podle našeho zákona požadováno. A teď pokud jde o Brusel, to je komplikovaná otázka. Já to rozdělím trochu pro vás. My máme několik mm, podniků v Bruselu, no já řeknu v Belgii tedy, máme několik eh, Belgii, několik provozoven, jsou to distribuční centra, Eh, mají globální pokrytí. A ten distributor, ten si dostane eh, poplatky za své služby a to se zdaňuje. On a mm, samozřejmě my to porovnáváme eh, vždycky s těmi ostatními distributory, kolik oni by nám účtovali za služby. A pokud jde o boty, boty prodávají naše velké obchody, našim prodávají obchodům v Bruselu to je jako kdyby to prodávali třetím stranám. To je stejné. Jak jsem řekla, my máme více než 500 eh, eh, eh, partnerů v Evropě, kterým prodáváme a máme vlastní obchody, asi 350, takže, naši, takže ty malo, ten malý obchod, když si pořizuje boty od Nike zde, tak v podstatě mm, si kupuje to zboží, jako kdyby byl třetí stranou. A také se ptáte, kolik daní platíme na Bermudách. No, daně platíme ze všech zisků, které realizujeme eh, na Bermudách eh, prostřednictvím transition, eh, transition tax a my jsme tedy vykázali 2 miliony, to je z titulu té transition tax kvůli repatriaci, kterou musíme platit. Já chci opakovat <clears throat> odpověď Nike, co se týče country by country reporting. To podáváme v rámci našeho daňového přiznání um, prvnímu 12. 2017 McDonald's působí ve 120 zemích. Jak jako korporace, tak e, přes francízy a licence, které s tím nesouvisí. Takže e, jsou určitě eh, firmy, které působí na šedém trhu, jak to popisujete v některých zemích, ale to bych potřebovala specifické příklady, abych se to pokusila řešit. Co se týče Bermudy, tak eh, daně placené z činnosti na Bermudách. Pro McDonald's je to pojišťovna. to tady dobře pochopil, takže country by country reports, ty předkládáte pouze do Spojených států. Vy ty zprávy podle jednotlivých zemí, country by country reports, ty vy předkládáte pouze americké vládě, nikoli v evropským eh, státům, takže tady nedostávají evropské státy tyto informace vašich eh, o vašich daních podle jednotlivých zemí. To dostávají američané. E podle pravidel OECD a Ehm, politiky daňových orgánů ve všech zemích Evropy. Sdílení informací je mezi daňovými zprávami, takže to musíme podat s mm, korporátním daňovým přiznáním v domovské zemi a pokud se na to chce podívat jiná země OECD, country by country report, tak musí využít příslušné postupy a vyžádat si to od eh, daňové zprávy. Ehm, to je Mm, také náš, náš eh, chápání. Nyní začneme eh, postup Catch the Eye. Mm. Eh, Kdy ty odpovědi možná nebyly úplně. <clears throat> Pan Niedermayer mm, by si chtěl vzít slovo. Děkuji. Já se chci vrátit ke své původní otázce. Musím říct, že jsem byl trošku zklamán, že jsem dostal odpověď na něco úplně jiného, než co, co jsem se ptal. Moje otázka byla, do jaké míry um, legislativní a nelegislativní změny um, nejenom v EU, ale globálně eh, posuzujete váš postoj k daňové politice. Ehm, ta nikdy nebyla ta logika, že ehm, i když ten biznis následuje denně, tak jsou otázky, jak to řešit. To, že e, zavíráte provoz na Bermudách, je v důsledku e, americké daňové reformy. A také pro mě je obtížné pochopit, že vaše lucemburské provozy nebyly mm, z důvodu daňové dohody s lucemburskou vládou. Takže pro mě by bylo dobré, bychom viděli a chápali, že velké firmy jako ta vaše nějak eh, znovu mm, tuto otázku posoudili a chtějí větší transparentnost ve skutečnosti v daňových otázkách a řídit se principem, že alespoň některé daně by se měly platit tam, kde podnikáte. A tím nemyslím daně z nemovitostí, tomu se nemůžete vyhnout. Nemyslím tím eh, mzdové odvody, to zase musíte platit. Ale mám na mysli část eh, korporátního zisku. Děkuji, paní Johnson. Podle pokynu OECD musíme platit daně podle hodnoty, která se vytváří v každé jurisdikci, kde působíme. Nemůžeme alokovat zisky do jedné jurisdikce, aniž by jiná jurisdikce získala dojem, že přišly o nějaké zisky. Takže jsme velmi opatrní při zajištění ehm, všech odpovídajících principů ehm, e, uznávání zisku z vytvořené hodnoty. Celkové zátěž daňová také eh, obsahuje mm, různé poplatky a cla. To je eh, velká zátěž pro Nike v EU a eh, všude, kde působíme. A to mm, se tady úplně ztratilo. Jako mnoho nadnárodních firm v celém světě, v Evropě stále průběžně upravuje naše podnikovou strukturu podle mm, legálnosti daní a zachováváme efektivitu a konkurenceschopnost. SND Rebecca Ford. Já e, chci využít příležitosti a položit doplňující otázku paní Jejc. E, když jsem se ptal na vaše struktury a tak dále, tak jsem nedostal jasnou odpověď. Můžete odpovědět je ano nebo ne? Nová komplexní struktura, kterou máte? Je to také z důvodu daňových záležitostí, ano nebo ne? To, eh, ty změny a stěhování a tak dále, vy jste Eh, zmínila, že tam v té zprávě byly nejasnosti a bylo by dobré, kdybychom dostali písemně vaši odpověď, jaké nejasnosti jste tam identifikovala, abychom viděli, co eh, je pravda a co ne. Pokud můžete mm, říci, že tam eh, jsou ne, tam nejasnost, tak to můžete říci písemně, jinak nechápu váš komentář. Dále hm, jste pro větší transparentnost vy a vaše firmy, co se týče zdanění? Například veřejné informace country by country. Um, veř, e, veřejné tedy e, country by country reporting, podporujete to jako vaše společnost? Stávající korporátní struktura eh, McDonald's v Británii je vytvořená a platí veškeré zákonné daně na všechny příjmy vydělané v Británii. Není to předmětem žádného zvláštního daňového rozhodnutí. Co se týče e, veřejných zpráv country by country, tak my bychom preferovali, aby eh, jste eh, podělili o tyto informace s daňovými orgány. Jsou to citlivé informace pro McDonald's a působíme ve velice konkurenčním prostředí. Je tam asi, 100, asi 190 tisíc podobných restaurací v Evropě a nebudou předmětem stejných požadavků jako McDonald's. k ehm, té zprávě Unhappy Meal. Doufám, že jsem odpověděla podstatné otázky a nejsem si jistá, jaké jsou přínosy eh, mm, procházet to v řádech pořádku. My jako společnost mm, platíme daně, zaměstnáváme lidi, nabízíme pracovní místa, investujeme. Pro mě je důležitější, abychom toto eh, prezentovali a vysvětlovali a ehm, neřešili jiné věci. Proč by to mělo být tajné, hm, co identifikujete v této zprávě? Ke nejasnosti? Proč je to ehm, identifikovat ty nejasnosti. To by bylo jistě pro spěšné pro veřejnost, pokud tam je něco špatně v té zprávě, tak by to mělo být jasně uvedeno na pravou míru. Já to zvážím. Co se týče um, zprávy country by country, tak eh, nemyslím si, že to je mm, čeno veřejnosti. Potřebujeme eh, více času na to. Všechny státy respektují informace v té zprávě a musí k tomu přistupovat podobně. Eh, zisky ke zdanění jsou omezené a nyní platíme daně na všechny naše zisky globálně. paní von Pane předsedo, děkuji všem návštěvníkům za jejich zajímavé příspěvky na základě um, um, pokud tedy můžeme udělat závěry. Vši, obě velké firmy platí daně a mm, ve srovnání s konkurencí s malými podniky na stejném trhu, tak se chci zeptat, účastní se financování politických stran v různých zemích? nebo účastníte se politických kampaní? Pokud ano, ve kterých zemí a s jakými částkami? Paní Johnson? Jak se Nike eh, podílí na financování politických kampaní, to je mimo moji kompetenci. Stejná odpověď. To je také mimo eh, působnost tohoto výboru. Dobře, Petr Zimo. Jednu otázku paní Yates. Vy jste mluvila o e, tom, že e, jste chtěli přes více než 3 miliardy daní z 2007 až 2013. Můžete nám, abychom to lépe mohli posoudit, říct čísla, jak vysoké je vaše zdanění, nebo bylo před novou tou restrukturalizací vašeho podniku a pak, eh, jak bylo vysoké poté, abychom měli přehled, jaké daně v tom období před a po eh, v poměru k jakým ziskům a k jakým obratům jste platili. V jedné z mých předchozích vystoupeních jsem zdůrazňovala, že zákona mm, sazba za minulé období bylo asi 27%, nyní je to roste. To je také díky růstu biznesu. E, pokud máte vyšší, e, pokud země s vyšší daní roste rychleji než daň s nižším zdaněním, tak to zvedne váš průměr. Pak je tady další daň v Evropě v důsledku přesunu do Británie, protože Ázie a azijské a, něk, a některé americké, některé americké duševní vlastnictví je nyní eh, v Británii. Takže hm, tady máme i ehm, výběr daní z Británie. Simon. Máte ta čísla připravená nebo můžete je poskytnout, jaké daně přesně eh, letíte, na jaké zisky a jaké obraty? Nemám tady čísla. My to sledujeme jako agregát. Obrat který je k dispozici veřejně, je po segmentech, nikoli geograficky. Takže to je v důsledku změny business modelu. Takže nemáte informace k dispozici tuto chvíli, nebo obecně možná byste se to chtěli podělit teď nebo později. My máme povinnost a chceme uh, dělat všechno to, co se vyžaduje, ale eh, obrat podle specifických čísel příjmů není něco, co bychom mm, sdíleli, to je soukromé. Paní Johnson. Eh, já se chci odpovědět na vaši první otázku. Jste řekla, že franšízy platí 85% čeho ale? Zisku, který dělají? Který mají? Znamená to, že průměrná daň těch 29% se, je z těch zbývajících 15%? To můžete Vyjasnit, ano. To, jsem, to chci vysvětlit. Business McDonald's nyní je Takže 15 našich restaurací vlastní McDonald's, 85 jsou franšízy, nezávislé biznesy, které mm, mají podnikatelskou svobodu a mají respektovat e, zákony země, kde působí. A já nemám informace o těch třetích stranách a jejich daňových záležitostí. Tohle jsou třetí strany, vy jim říkáte třetí strany, no jsou nezávislé, jsou to podnikatele, ale máte s nimi smlouvy. Podle kterých funguje ta franšíza a za to platí. Ano, Kolik platí? Ty poplatky se liší. My jsme mluvili o tom, jak se různě vybírají ty poplatky. Pokud je vaše otázka, zda máme informace o daních, které platím, tak to nemáme. Podle franšízové dohody musí respektovat zákony země, kde působí, včetně daně. Takže 29 to jsou korporátní operace McDonald's. A daň e, z poplatků v Británii, takže to je celkové evropské číslo. A nevíte, kolik zisku přes zdaněním jde na ty poplatky. Protože ty poplatky snižují daňovou základ, daňový základ. Eh, v členských zemích. To, proto by mě to zajímalo. Ty informace, které mám, které mohu sdílet, co se týče plateb z třetích stran eh, mm, versus dané společnosti, je, že McDonald's v 2017 měl příjmy 25 eh, milionů dolarů globálně, 2, miliard, 12 miliard je jsou tržby 12 až 13, 10 miliard plateb poplatcích našich franchise. Důležitá věc o tom fr- v těch franšízách je, že platba poplatku umožňuje našim e, eh, franšízám rychle růst. Když máme nějakých 400 tisíc zaměstnaných tak ty zaměstnává jak McDonald's, tak nezávislí podnikatelé. Platíte poplatky za to název, know-how, inovace, přístup k, um, k aktivům, a um, různým přínosům, které nemusíte sami generovat. Vede to obvykle k větším ziskům pro ty franšízy než když musím začít podnikat sama a e, toto si mm, to mm, k tomu mm, vygenerovat sama. McDonald's má za sebou 60 let úspěšného fungování. Paní Paloma López Fermecho. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Taková konkrétní otázka, e, která zatím nebyla zodpovězena v tom prvním kole. A já ji tedy přeformuluji. Já chci vědět, E, přesně, jak se vás dotknou změny evropských předpisů, pokud jde o placení daní vašich e, podniků, tedy z titulu, placení z titulu duševního vlastnictví, tedy jak, co plánujete tedy přesně, jak se ty změny vás dotknou a kolik e, vlastně se platí za duševní vlastnictví, za vaše duševní vlastnictví. Mrs. I'm sorry, I, I don't understand. Já musím říct, že nerozumím té otázce o změnách e, e, za platby v duševní vlastnictví, to, to, to nevím, to snad je otázka e, digitální, nevím, ne, ne, já nerozumím té otázce. Já také ne. tak eh, eh, souvisí to tak trošku, řekněme, s vnitřními přesuny eh, v firmě. A, a možná, možná můžeme zkusit specifikovat otázku. Dobře, takže já to přeformuji. My máme normu zde v parlamentu, která se týká toho konsolidovaného základu pro daně z příjmu právnických osob a kontroly zahraničních, zahraničních podnicích. A já se chci zeptat, jak se dotknou tyto normy eh, placení vašich daní. Because we pay tax. Eh, my platíme daň v každé zemi podle příslušných zákonů a v souladu s zde vytvořenou hodnotou podle principu eh, o eh, vnitřních cenách mm, podle OECD, tak já myslím, že tady neočekám žádnou změnu v daních placených v EU v současné době. Eh, my eh, fungujeme v každé evropské a v každé EU eh, e zemi, takže tam platíme všude daně. Myslím, že ty zákony nic nezmění na tom, jak fungujeme. Další otázky, prosím? Nejsou, dobře. Čili nyní se ptám spolu s pravodajů, jestli by si chtěli vzít závěrečné slovo. Eh, já bych jenom chtěl říci děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli, ceníme si toho a eh, těšíme se, že eh, budeme spolupracovat dále. Jak jsem řekl, nepřišli bohužel všichni, které jsme žádali, aby mezi nás zavítali v parlamentu, takže ceníme si za vaše, vaši přítomnost a za co nejlepší odpovídání našich otázek a a e, doufáme, že pokud budeme mít další otázky, tak e, ano. Ano. E, teď bych se možná zeptal našich hostů, jestli by se chtěli ještě vyjádřit na závěr. Máte, chcete nějaký pronést pronést nějaký statement, aby zněl v našich uších? Ano, stručné vyjádření, výborně, děkuji. My si Eh, ceníme eh, tohoto pozvání, této možnosti pro McDonald's. A my tedy očekáváme, že budeme pokračovat v transparentní spolupráci s Evropským parlamentem. Eh, myslím, že by bylo nejvhodnější, kdybychom se soustředili na další vývoj politiky Eh, to znamená eh, hlavně, aby bylo jasno v oblastech, které se týkají daní. No a samozřejmě, aby tady byla jistota a konzistentnost. Eh, děkuji. Já vám také děkuji za příležitost, že jste mohl dnes vystoupit. Nike je pro politiku, která je silně propodnikatelská, vytváří takovéto prostředí a která bude platit všude po celém světě globálně. A to chci zdůraznit globálně. Eh, proto jsme rádi, že jsme mohli přispět k této konverzaci. Já eh, nebudu nějak detailně rozvádět závěry. Já myslím, že každý si může sám shodnotit, eh, co se dnes eh, dozvěděl či dozvěděla a budeme to reflektovat v naší závěrečné zprávě. Jasné, myslím, je, že pořád je toho mnoho, co je třeba ještě eh, proskoumat a také mm, ze strany investigativních, investigativních žurnalistů, kteří eh, opět tedy přišli s dalšími informacemi. Eh, chtěl bych poděkovat eh, paní Johnson a paní Jejíce eh, za přítomnost na naší dnešní schůzi. A co se týče firm, které odmítly naše pozvání, měli k tomu každá jiný důvod a budeme se tím zabývat na úrovni koordinátorů a politických skupin a Mm, přijdeme s vhodnými řešeními nebo opatřeními. Takže já vám děkuji za to, že jste se zúčastnili našeho slyšení a v rámci eh, slyšení našeho výboru chci ještě říci, že naši dva zpravodajové spolupořádají panelovou diskusi o daňové reformě prezidenta Trumpa která se bude konat 27. června 12.45 eh, v místnosti Jan 6Q1 a mm, témata to budou ještě učena přesně. Příští naše zasedání se koná eh, pondělí 25. a ve čtvrtek 28. června. Děkuji vám a tím končím naše zasedání.